Takže výbor pro rovné příležitosti teď bude pokračovat se svou prací. Ehm, budeme postupovat podle programu. Bod dvě. Ehm, poprosila bych, abyste, eh, nebo doufám, že jste se seznámili s programem, protože tady máme pár změn pozměňovacích návrhů. Bod číslo 13. Tady existuje návrh, abychom tento bod vyškrtli z programu. Paní Kmaj se vyjádřila k tomuto, protože je zodpovědná eh, za eh, toto téma v AVKO a rozhodla se, že nebude předkládat v současné době žádné pozměňovací návrhy. A proto bod 13 bude z programu vyškrtnut. Bod 14. Paní Zaborská, Záborská se zabývá tímto tématem a žádá, abychom bod přesunuli na další zasedání. Bod číslo 14 se tedy přesouvá. Eh, bod 15. Paní Jana Kudakis a její zpráva. I tady prospa, abychom to posunuli na další zasedání. Ak mám-li tedy zhrnout, body 13, Bod 13 se vyškrtává a body 14 a 15 se přesouvají na další zasedání. Pokud nejsou žádné námitky, tak eh, můžeme program takto považovat za schválený s těmito změnami. Tímto se dostáváme k bodu 3. A sice máme dvě schůze, o kterých bych ráda informovala. E. První se týká schůze 30. listopadu, tedy zítra. Meziparlamentní výbor má tuto schůzi zorganizovat a tématem je úleva život, životu um, evropských rodin usnadnění rodinného života v Evropě a to se má konat zítra. Všechny srdečně zveme, aby se této schůze zúčastnili. E, dále se má konat veřejné slyšení a to 1. prosince od 15 hodin, od 15 do 18 hodin. Veřejné slyšení bude organizováno výborem pro, výborem pro rybolov. Téma zní Trvale udržitelný rozvoj rybolovných oblastí. I tady vás všechny zveme, ty, kdo se o toto téma zajímají z našeho výboru. Bod 4. Schválení zápisů ze schůzí, které se konaly od 28. do 29. září. Tedy zápis z této schůze, pokud nejsou žádné námitky proti zápisu, který máte ve svých složkách, tak můžeme tento zápis považovat za schválený. Tímto se dostáváme k bodu číslo 5 našeho programu. Téma zní Evropská strategie pro začlenování Romů. Velmi zajímavé a zároveň aktuální téma. Výbor Libe se zabývá otázkou touto otázkou a zpravodajkou v tomto výboru je paní Livie Jaroka. Máme radost z toho, že paní Jaroka je mezi námi a že se teď ujme slova a představí nám zprávu, jakož i pozměňovací návrhy. Zítra se v našem výboru bude o tomto hlasovat. Paní Jaroka, máte slovo, prosím. Děkuji, paní předsedkyně, jste velice laskavá. Nebudu příliš zneužívat vašeho času, mám velikou radost a cítím se poctěná, že mohu jako zpravodajka hovořit za Líbe a jako místo předsedkyně tohoto výboru, protože tento výbor v posledních pěti letech mm, velice účinně pracoval mm, na právu romských žen. Toto je výbor, který měl zprávu z vlastní iniciativy už před lety a mm, proto návrh mých, mých závěrů za výbor líbe nebo i tyto pozměňovací návrhy byly jednoduché, protože jsme budovali na vaší expertize a mohli jsme se opřít o vaši podporu. E, většinou jsem se e, pokoušela zapracovat poznámky do této zprávy a až si přečtete toto zprávu, tak uvidíte, že jde hodně o právní argumentaci na právní základně evropské úrovně pro všechny členské státy e, je to takový popis toho, jak vypadá institucionální rámec, nebo jak by měl vypadat kolem této strategie, než že by to mm, byla politická doporučení. A proto mm, je tady jen málo toho, co můžeme zapracovat do textu za náš výbor. Ale mm, myslela jsem si, že by bylo velice důležitým poselstvím naší skupiny poslanců a později by to mohlo být předloženo i celému parlamentu. A sice velmi eh, špatná je nezaměstnanost romských eh, žen. Za komunismu ve východu evropských zemí eh, romské ženy pracovaly většinou většinou v Maďarsku, téměř 60% z nich pracovalo. Eh, a dneska má to veliký dopad na rodiny a na děti. Tato situace, tyto romské ženy eh, jsou daleko více zranitelnější, eh, protože není práce, nemohou si vydělat na jídlo a také jsme, se, také jsme zjistili z našich výzkumů, že diskriminace těchto lidí nebo těchto žen mm, je něco, co nemůže být srovnáváno s diskriminací eh, mužů eh, ze stejné etnické eh, společenství, komunity, anebo žen z takzvaných většinové, z takové většinové společnosti. Je tady tedy vícenásobná diskriminace, kterou jsme zjištili v mnoha oblastech jejich života a proto navrhuji pět pozměňovacích návrhů k textu výboru Libe. Jeden z nich První tedy eh, se eh, zmiňuje nebo mluví veli, vel, o vlastní zaměstnanosti a o reintegraci na trh práce pro tyto ženy. Ale zároveň jsme viděli, že i když muži, kteří eh, jsou hm, hodně nezaměstnaní a tedy trpí touto vysokou nezaměstnaností, tak všechno, když se všechno rozpadne, i když muži zmizí z trhu práce, a výzkum nám také ukazuje, že e, to má velice e, citlivé velké dopady na fungování rodin a vždycky jsou to ženy s dětmi, které tady jsou a které se snaží e, to dál udržovat, které pokračují, které hledají práci. A je to daleko obtížnější přimět k tomuto muži. To nám tato studie ukázala. Takže proto doufáme, že s touto strategií budeme moci umožnit romským ženám eh, stát se součástí společnosti, a to v ekonomickém slova smyslu, tak aby to zajistilo budoucnost i jejich dětí, protože eh, nedávno hm, začalo být velice obtížné udržovat romské rodiny v eh, evropských osadách. Více a více dětí jsou z ekonomických důvodů institucionalizovány a to je něco, co, s tím se musíme zabývat hm, i kromě mm, otázky ekonomické udržitelnosti pro tyto rodiny. Jestliže romské ženy nevstoupí do veřejné sféry, pokud se nestanou partnerkami na, v každé úrovni rozhodovacích procesů, tak tato partnerství pak eh, nebudou reálná. Takže zároveň doufáme, že eh, eh, budeme moci jim dát více práv těchto různým organizacím pro práva romských žen. A Věříme také, že na místní úrovni, eh, na národní, mezinárodní úrovni bude velice důležité, aby ženy byly začleněny do eh, rozhodovacích procesů mm, v těchto etnických eh, komunitách, protože jsou nejenom hlavními postavami v rodinách v dnešní době v Evropě, ale mohly by být velice klíčovými postavami celého společenství nebo malých komunit. Při ukázali, že i když jejich je, existuje jenom málo takovýchto účinně pracujících organizací eh, romských, ale ty, které existují, jsou dobré a mohou dosáhnout změny. A toto je moje druhá poznámka. Třetí poznámka se vztahuje um, zpětně tedy k tomu prvnímu bodu, který jsem tady zmiňovala, a sice jak málo jsme mohli začlenit do této zprávy eh, eh, genderové kvality. Proto jsem říkala, že je na nejvíc důležité, abychom ve zprávě Libe eh, hovořili o genderové o rovnosti jako jednom z hlavních cílů naší strategie. To je maximum, co jsem mohla udělat v této oblasti a skutečně doufám, že Rada a komise tuto otázku vezmou vážně, protože budeme moci propojit také vícenásobnou diskriminaci. To je to, co výbor už tak hezky nastínil v posledních letech. Poslední bod, mm, nebo poslední návrh, souvisí s daty. Um, viděli jsme, jak málo údajů um, um, máme k otázce, uh, otázce toho pohlaví uh, a například otázce romské strategie by to určitě bylo krokem kupředu, kdybychom mohli poměřovat úspěchy a selhání uh, této implementace těchto návrhů, tak abychom měli posouzení dopadu, řádné vyhodnocení situace. Potřebujeme tyto údaje k tomu, abychom byli schopni posílit tuto strategii z dlouhodobého dlouhodobého hlediska. Těšíme se na něco, eh, co možná zažijeme za 20-30 let, ale tyto údaje jsou velice nezbytné. Jestli mi dovolíte ještě poslední poznámku. Eh, ráda bych vás zítra pozvala. Vím, že mnozí z vás mm, se zajímají mm, o akademické výzkumy a důvod, eh, proč jsem mm, požádala deset vedoucích akademických osobností v Evropě, tedy dva z nich eh, pracují na otázce žen, jedna je v Bulharsku, to je výzkumnice v oblasti romských práv, romských otázek a ta druhá je Monika Rosy, která 15 let pracovala v terénu, byla v Maďarsku, v italských táborech působila, takže si myslím, že zítra ráno tady z akademické obce obce, budeme mít velký příspěvek. Odpoledne bych byla pak velice vděčná, kdybych vás mohla přivítat na eh, slyšení výboru LIBE, eh, který eh, se bude také konat, bude konat 1. prosince dopoledne. Děkuji vám za pozornost. Tak, fru Jaroka. Děkuji, paní Jaroka. Děkuji vám za úvod a zítra se také zúčastním. My víme, že se velice angažujete v tomto tématu. Jedná se o nezaměstnanost, o také chybějící vzdělanost této části obyvatel a podobné věci. Také jsme velice rádi, že paní Jaroka se zabývá především situací romských žen a dětí. Nyní zahajuje debatu, diskusy paní Kelizen jako první. Um, thank you very much. Děkuji vám. Děkuji srdečně paní Jaroce je to velice dobrá zpráva. Vy jste se zde velice angažovala a také konzultovala s experty. Já mohu podpořit všechny pozměňovací návrhy. Jediná věc, která mi tady chybí, a myslím si, že by bylo dobré tam také zapracovat otázku výměny nejlepší praxe. Uh, protože když o této tematice diskutujeme, tak například v Holandsku, kde vlastně Romy nemáme, tak stereotyp eh, zde vládne takový, že i když se něco bude dít, tak stejně se situace Romů nezmění. A to je nesmysl. Existují příklady dobré praxe, které je třeba rozšiřovat. Je tady celá řada dobrých a nejlepších příkladů, například na městské a lokální úrovni a právě tyto lokální akce bychom měli podporovat. Takže si myslím, že by bylo skvělé, kdyby abychom něco takového týkající se lokální úrovně zapracovali. A pokud se týče postupu s pozňovacími návrhy, tak já tomu úplně nerozumím. Toto jsou pozňovací návrhy, které předložíte v rámci LIBE, ale my o nich budeme také hlasovat zde v tomto výboru. Takže já úplně nevím, zdali my máme také šanci předložit některé další pozňovací návrhy. Možná, že to souvisí s tím, že jsem nemohla být přítomna na schůzi koordinátoru, ale možná, že byste mi k tomu mohli mohla dát ještě nějaké další informace, to bylo dobré. Děkuji. Tak, fru Cornelissen, Děkuji, paní Cornelissen. Komise? Děkuji, paní předsedkyně. I já chci poděkovat paní Jaroka, která zpracovala tuto zprávu a děkuji jí za to, že se zabývala situací Romů. Komise se také vyjádří při jiných příležitostech. My se také zúčastníme slyšení v rámci Libe. Proto já bych vám chtěla poinformovat o práci, kterou my provádíme. Pokud se týče Romů jako takových, tak my víme, že je jejich diskriminace v EU ve všech členských státech je velice velká. A také víme, že většina z nich žije ve velké chudobě chudobě a mar- jsou marginalizováni, jsou na okraji společnosti. V roce 2000 byla schválena směrnice e, týkající se boji proti diskriminaci na základě etnického původu. Toto se týká také Romů a proto bychom také měli zvýšit povědomí o této směrnici a také hovořit o Romech jako o individuálních osobnostech a osobách. A pokud pokud se týče politik, tak v roce 2008 komise zveřejnila analýzu týkající se politických mechanismů a také možností financování eh, opatření na úrovni členských států na integraci Romů. A tyto jsou instrumenty, které zatím nefungují úplně účinně. V dubnu tohoto roku jsme se zabývali analýzou minulých dvou let a také jsme vydali sdělení týka, týkající se sociální a ekonomické integrace Romů. V roce 2008 jsme zdůraznili, že v této oblasti je třeba také zaujímat genderovou perspektivu. Romské ženy, dívky jsou specificky diskriminovány a my se tímto musíme zabývat. Vidíme také zde důkazy vysoké nezaměstnanosti mezi ženami a dívkami a také se eh, dochází k velkému domácímu násilí. Takže toto to také musíme eh, zpracovat. My také se tímto tématem musíme e, zabývat otázky rovnosti pohlaví. Pak byly dále stanoveny další e, priority a ekonomická nezávislost je nejdůležitější, neboť dává e, ženám možnost být samostatné. Byla stanovena cíl v oblasti zaměstnanosti 75 a my víme, že my musíme zainteresovat integrovat hodně žen do tohoto cíle, tedy do e, zaměstnanosti a především se to týká romských žen, které jsou prakticky z pracovního trhu vyložené. V září Evropská komise rozhodla zřídit interní mechanismus komise, který se má zabývat tím, jak členské státy využívají strukturální fondy na integraci Romů. A dále o tom bude v tomto týdnu hovořit můj komisař. A první eh, Eh, výsledky v této oblasti budou k dispozici koncem tohoto roku a v dubnu bude prezentována eh, rámcová strategie na integraci Romů. My chceme, aby strategie 22 vedla členské státy k tomu, aby stanovili cíle ve snižování chudoby a aby se zaměřila především na zranitelné skupiny, jako jsou Romové. Takže Eh, práce vašeho výboru a především paní Jaroky je pro nás v, této, v tomto ohledu velice důležitá. Děkuji. Děkuji paní Pike za všechny tyto informace. A ještě než dám slovo paní Jaroce, aby uzavřela, zmíním se o otázce paní Cornelis. Koordinátoři se v červnu rozhodli, že nebudeme vypracovávat zprávu, ale podáme pouze pozměňovací návrhy, které potom budou přiloženy ke zprávě výboru LIBE. Už jsme to v podstatě i udělali. Takže přijímáme tedy pozměňovací návrhy, které potom předáváme výboru LIBE. Lhůta k, pozměň, k předkládání pozměňovacích návrhů vyprší někdy na začátku ledna a hlasovat se ve výboru Libe bude hlasovat někdy tedy v únoru. A znovu má tedy slovo paní Jaroka na závěr. Děkuji, paní předsedkyně. Velice mě těší celá eh, tato věc a opravdu oceňuji všechny vaše poznámky a eh, veškerou vaši angažovanost. Děkuji vám. A Uvidíme, co e, uděláme v příštích několika měsících. Doufejme, že se tento dokument e, podpoří e, mnozí. A ještě pár slov. Jedna ze nejzákladnějších ze základnějších bodů mé zprávy, kromě těch ekonomických argumentací, jak vrátit Romům možnost pracovat a jak by mohli lépe zvládat život. To je jedna věc, ale toto je závěr, který v očích mnoha je až druhořadý, pro mnohé je první, eh, protože kromě eh, toho by tady měla být směrnice o nediskriminaci pro Romy a jménem parlamentu nebo spolu s mými kolegy si skutečně myslím, že mě ostatní podpoří. Je to naším cílem tady. Celá tato romská otázka může být eh, správně pochopena jenom, když tato směrnice bude implementována řádně. A, mm, takže tento výbor, který má důležitou, může vyslat důležité poselství do Evropy o rovných příležitostech, mm, tak si myslím, že bychom tuto otázku měli brát velice vážně a také naši roli při mm, podpoře eh, této už exist, tohoto už existujícího skvělého nástroje, který by mm, tolik mohl usnadnit současnou situaci v, v diskriminaci Romů po celé Evropě. Takže kdokoliv, eh, kdo má zájem o tom šířit dále toto poselství, tak to bude výborné. Myslím si, že ještě příští rok bude tento výbor pořádat eh, řadu různých různých návštěv v různých zemích a tady bych hm, navrhla, abychom se podívali intenzivněji na to, eh, jak pracují příslušné úřady eh, v těchto zemích a jak by mohly vyřešit otázku nediskriminace přímo eh, na místě. Děkuji. Děkuji. Paní Roka. Takže zítra budeme hlasovat o pozměňovacích návrzích než se Budeme pokračovat s naším pořadem jednání. Dostáváme se k bodu 6, a sice podoby ženské chudoby v Evropské unii. A to je téma, kde pracuje podle článku 51 paní Plum je zpravodajkou v našem výboru, eh, ve výboru pro zaměstnanost se tímto tématem a zprávou zabývá paní Cimer. Chudoba mezi ženami je celosvětový jev. Chudoba nabývá ženské eh, podoby, to můžeme zaregistrovat. Vidíme, že chudoba v rámci EU eh, nabývá, mm, dostává ženskou tvář. Předávám slovo paní Plant aby nás mohla uvést do tématu. Prosím, paní Plamp. Uh, Děkuji, paní předsedkyně. Od samého začátku jsem vám chtěla sdělit, že jsem velice potěšena tím, že jsem zpravodajka eh, v této důležité otázce, která by měla být ehm, námi zvládána na ehm, evropské úrovni. Teď je to mm, zpráva vlastní iniciativy a e, ráda bych poděkovala všem e, vám za podporu při e, organizování veřejného slyšení, které se konalo v září k této důležité otázce. Co se týče zprávy, Pochopitelně se musela zohlednit celý postup s a zohlednit pravidla Evropského parlamentu a proto bych vám ráda teď předložila několik klíčových aspektů, které definují z mého pohledu a jsou také výsledkem veřejného slyšení, které eh, definovalo eh, podobu ženské chudoby v Evropě. Za prvé, chudoba má tři ehm, dimenze, takzvaná 3G. Geografická dimenze, generační dimenze a genderová dimenze. Za druhé, za druhé, teď se nacházíme v tomto kontextu. Všechny členské státy mm, e, musí se pustit do e, striktních úsporných opatření, tak aby mohly bojovat eh, s finančními, ekonomickými a sociálními ehm, cenami nebo dopady. Je tedy nezbytné, abychom provedli rozsáhlou analýzu, eh, než se pustíme do těchto úsporných opatření. Musíme vzít um, samozřejmě v potaz také eh, aspekty ehm, rovného zacházení s muži a ženami, protože jsme teď, je tady restrukturace veřejného sektoru a také dochází k rozpočtovým škrtům. A mm, ženy ztrácejí práci říci, krize má dopad na starší ženy a také postižené ženy, znevýhodněné ženy. Ty jsou to prostě obecně řečeno eh, zranitelnější skupiny. Třetí aspekt je tento. Dopad recese je významnější eh, Eh, právě v těchto skupinách zranitelných žen, eh, které eh, stojí před mnoha násobnými nevýhodami. A tady bych chtěla hovořit o mladých nebo i starších ženách, migrantkách mm, nebo ženám, které jsou příslušnicemi etnických menšin, svobodných matkách, ženách mm, ve venkovských oblastech a dalších. Má zpráva se zabývá otázkou mm, podoby ženské chudoby a to tím, že navrhuji několik zájmových oblastí oblastí. První z nich se vztahuje k feminizaci chudoby a proto bych navrhla abychom um, učinili um, zásadní opatření. Myslím si, že Evropský parlament spolu s um, Evropskou komisí by měl schválit Evropskou chartu ženských práv. Eh, tato charta, Evropská charta ženských práv by měla podléhat široké konzultaci spolu s námi, s Evropským parlamentem, tak abychom mohli zlepšit situaci v oblasti práv žen. A samozřejmě člen členské státy by měly také zohlednit to, že tuto genderovou dimenzi ve svých plánech mm, obnovy mm, z recese. Druhá mm, e, záležitost se vztahuje k politice trhu práce a sociální ochraně e, které jsou zapotřebí, abychom mohli e, bojovat proti chudobě žen. Ráda bych se zmínila o tom, že naše komise pracuje v tom posílené spolupráci s Výborem pro zaměstnanost a sociální záležitosti. A také Výbor pro zaměstnanost um, už schválil um, stanovisko k této zprávě. Třetí oblast se týká Eh, sladění nebo kompatibility eh, práce eh, a soukromého života u žen, které žijí v chudobě, anebo jsou ohroženy rizikem toho, že chudoba nastane. Takže si myslím, že by se měla posílit právě toto sloučení života, a soukro, života soukromého a profesního. A Ehm, také ehm, zařízení pro děti a podobně, protože závazky, které byly přijaty v Barceloně v roku 2002, ehm, byly zacíleny na tuto oblast, měly být stanoveny cíle do roku 2010, ale ty zdaleka nebyly naplněny tyto cíle. Čtvrtá oblast se vztahuje k chudobě mezi staršími ženami. Musíme poskytnout adekvátní sociální ochranu ženám, které jsou zodpovědné za eh, péči starších, nemocných eh, nebo eh, postižených osobách v rodinách. Hlavně se jedná i péči o starší ženy, které, jim se, které mají zvláště nízkou hm, důchod, nízký důchod. Hm, také se to hm, vztahuje k skupinám, které jsou ohroženy rizikem chudoby. Toto je pojítko mezi chudobou a domácím násilím a e, také obchodem s ženami. Šestá oblast e, pokrývá sociální dialog a e, občanskou společnost v boji proti ženské chudobě protože potřebujeme opravdu silný sociální dialog a sedmá oblast se vztahuje k nezbytnému, nezbytným finančním zdrojům tak abychom mohli proti chudobě bojovat. Chtěla bych zmínit strukturální fondy a zvláště Evropský sociální fond a kromě toho eh, konkrétní programy, které by měly být spolufinancovány tak, aby se mohly posilovat aktivní začlenění nebo reintegraci žen na trh práce a také zvláštní školicí opatření eh, vzhledem k získání nezbytných kvalifikací pro eh, nových zelených příležitostí v kontextu strategie EU 2020. Samozřejmě, že eh, jsem teď otevřená mm, diskusi a mm, budu spolupracovat se stínovými zpravodaji a očekávám vaše příspěvky, vaše pozměňovací návrhy. Také bych ráda zmínila, že mm, když vezmeme v úvahu to, že musím zohlednit celý postup, tak jsem tak mám sama také řadu pozměňovacích návrhů, které budou předloženy k této zprávě, ale mm, ráda bych poděkovala teď a budu e, očekávat vaše komentáře e, k této důležité otázce. Děkuji. Vám tak, Mrs. Plump. Děkuji, paní Plump. Jako první se o slovo přihlásila paní Kredinská, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem si chtěla vzít to slovo jménem své kolegyně, paní Barbary Matery, která je stínovou zpravodajkou za EPP k této zprávě. Paní Matera nemluví polsky, já zase neumím italsky, proto to přečtu anglicky cíle identifikované strategií 2020, což je například také boj proti chudobě, je právě proto tento cíl velice důležitý vzhledem k současné finanční a ekonomické krizi, která existuje v Evropě a po celém světě. Zranitelnost žen vede k tomu, že jsou stále více sociálně vyloučeny a právě proto se tímto musíme zabývat a zpracovávat v této oblasti programy. Zpráva se zaměřuje na různé oblasti oblasti tak, aby eh, se zabezpečily především dobré důchody pro ženy a aby také ženy měly přístup k ní a také k trhu práce. A je třeba zde také zohlednit etnické aspekty je také třeba brát v potaz, že e, na ženách jsou závislí ostatní rodinní příslušnosti, příslušníci. A jestliže dojde k propuštění žen, pak jsou postiženi osle, ostatní rodinní příslušnosti. A E, toto souvisí také s Evropskou chartou žen. My jako ženy máme stejná práva jako naši e, mužští partneři a také musíme být takto e, s námi zacházeno z hlediska zaměstnavatelů, protože role žen musí být také chápána tak, že budou práva žen realizována v jednotlivých členských státech a budou také součástí jednotlivých politik v jednotlivých členských státech. E, protože stále je e, v, v ohroženo chudobou více žen než mužů. Ženy také platí e, Eh, svou eh, cenu, protože ženy také zaplatily cenu za to, že působí a pracují v rodinách, ale nejsou dostatečně uznávány a nejsou také dostatečně odměňovány a jestliže eh, dojde k rozvodu, potom ženy často nebývají dostatečně zabezpečeny. Ženy pracují v oblastech, kde muži nechtějí pracovat, ale že nám není garant respektována žádná práva, například v oblasti sociálního zabezpečení. Je třeba, aby ženy byly také chráněny eh, z hlediska násilí a také dochází k domácímu násilí a ženy také musí být ochraňovány vzhledem eh, k násilí v rámci společnosti. Je třeba také zapojit eh, univerzity a vědecké okruhy a je třeba také e, vytvořit jedno telefonické číslo, na které se mohou ženy obracet po celé Evropě a tak, aby ženy, e, že ženám byla poskytnuta ochrana jak zdravotní, tak i psychologická. Jestli že jsou ženy těhotné, pak také potřebují ještě větší ochranu. A, a, a ženy musí být tedy celkově více chráněny než. Děkuji za to, že jste přečetla toto stanovisko paní Meissner. Děkuji. Děkuji, Děkuji paní předsedkyně. Já jsem byla zpravodajkou v jiném výboru, ale nyní hovořím za paní Parvanovou, která tady byla stínovou zpravodajkou a já vám nyní přečtu to, co ona mi napsala. Jako stínová zpravodajka pro tuto zprávu bych ráda poděkovala zpravodajům za jejich práci, která odráží v širším slova smyslu genderovou dimenzi jevu chudoba. Jako mm, e, e, ráda bych zdůraznila důležitost měnící se mm, profesních vzorců a pracovních podmínek a také stimulačního balíčku a ostatních mm, e, podpůrných mechanismů, tak abychom mohli oslovit nejcitlivější ženy ale abychom se mohli zabývat různými potřebami eh, žen eh, a zvážit také širší kontext eh, života žen. Velice věřím v to, že tato, tento politický rámec mm, musí se věnovat potřebám zaměřeným na další rozvoj a také implementaci evropské rovnoprávnosti a zákonů nediskriminačních, tak aby ženy nežily v chudobě, aby se zlepšovala ekonomická situace těchto žen. Děkuji. Paní Palanová toto napsala a chtěla jsem ještě dodat jeden bod za sebe, eh, protože eh, o čem tady mluvíme, zprávy velice dobré, protože vy tady zmiňujete feminizaci chudoby. A myslím, že to je velmi důležité, abychom e, tento aspekt zmínili, protože najdeme mnohem více chudoby mezi e, ženami. Mm, je to skutečně specifický ženský problém, takže je dobré, že výbor FEM je za tuto zprávu zodpovědný. A to jsem chtěla ještě dodat. Děkuji. Děkuji paní Meissner. A další dostává slovo paní místo předsedkyně. Merci, madame la Děkuji, paní předsedkyně. První bod, eh, který jsem chtěla zdůraznit, a myslím si, že paní Rovana Plamp eh, si toho je plně vědoma, ale je to naše povinnost ve výboru FEM, je naše povinnost eh, udělat něco, abychom zastavili chudobu a její nárůst u žen, protože čím více roste chudoba, tím více žen je zasaženo. To znamená, že ženy jsou ožebračovány. Je zde čím dál více chudobných žen a právě na tuto věc se musíme zaměřit. Musíme bojovat proti chudobě obecně. Vysvětluje se to tím, že právě ženy mají často smlouvy na dobu určitou, jsou nabírány na různé nestále smlouvy. A nemůžeme se těšit pouze z toho, že ženy jsou více zaměstnávány, že jsou více přítomny na trhu práce, protože čím více žen pracuje, tím více žen pracuje právě na smlouvě na dobu určitou. To znamená, čím více žen se dostává na trh práce, tím více žen se také dostává do skupiny, která je zasažena chudobou. Musíme tedy bojovat proti nerovným podmínkám, které vládnou na trhu práce pro muže a pro ženy. Druhý bod, který jsem chtěla zdůraznit, je z perspektivy, nebo tedy z hlediska strategie 2020 Evropské unie. V následujících letech, v následujících deseti letech, všechny studie ukazují, že přijdeme o 15 pracovních míst s nízkou kvalifikací. A že naopak vzroste o 15 počet pracovních míst, které vyžadují vysokou kvalifikaci. Musíme tedy dávat ještě větší pozor, protože pokud nepřijmeme odpovídající opatření v takové zprávě, jako je ta vaše, paní Plump, tak víme, že těch 15% pracovních míst, o které přijdeme, budou právě pracovní místa, na kterých eh, pracují ženy. A znovu tedy budou ženy obětí tohoto zániku pracovních míst, které vyžadují nízkou kvalifikaci. Druhý bod. V této strategii 2020 se hovoří o tom, že se tedy zvýší počet kvalifikovaných pracovních míst a tam musíme vycházet eh, ze základního vzdělávání, nebo tedy ze vzdělávání ve školství a celoživotního vzdělávání. Pokud budeme usilovat o zlepšení vzdělávání na té základní úrovni, aby ženy byly lépe vzdělány, vzdělanější, aby měly větší šanci na trhu práce, pokud ale zároveň nepřijmeme politiky, které usnadní sladění pracovního a rodinného života, tak to bude úplně zbytečná investice, protože své samozřejmě ženy nemohou přeměnit své diplomy v pracovní místa. Pokud eh, budeme posilovat eh, celoživotní vzdělávání, bude možné aby ženy byly schopny sladit svou práci, svou práci doma, péči o děti a k tomu ještě celoživotní vzdělávání? Musíme přijmout opatření, která umožní ženám pracovat na zkrácené úvazky a na flexibilní úvazky, aby mohly být také aktivní na poli celoživotního vzdělávání, aby mohly být na stejné pozici jako muži, aby měli stejné výchozí podmínky, protože jinak vytváříme sociální a ekonomické frustrace a uzavíráme ženy do pasti chudoby. Děkuji. Tak, ok, nesta Děkuji. Paní Ševčíková. Eh, já jsem se účastnila hearingu na toto téma, ale přesto si neodpustím eh, pár vět k tomu i zde na výboru. Eh, na budou trochu podobné, ale nicméně, se douf, nicméně doufám, že nevyjdou úplně, úplně na zmar. Jsem z České republiky, kde v chudobě žije 9 obyvatelstva, což je poměrně nižší číslo z celé Evropské unie. Eh, nebudu dál eh, plýtvat čas eh, statistikou, kterou mám před sebou. Ale chci říct toto. V České republice patří podle odborníků do této skupiny převážně rodiče, kteří vychovávají malé děti bez partnera. A to je takové téma, které asi bude ode mě tady zaznívat na výboru čím dál tím častěji Rodiče s malými dětmi bez partnera se totiž jen těžko mohou uplatnit na trhu práce a jsou tudíž více ohroženi eh, chudobou. V České republice žije v neúplné rodině každé čtvrté dítě a z toho 90 těchto dětí je vychováváno single mothers, osamělými matkami. Tudíž toto je téma, které, nebo toto je ten moment, který v ohledně téma chudoby žen v Evropě já považuji za zcela asi nejdůležitější. Pracovní aktivita těchto solo rodičů je samozřejmě velmi omezená a domnívám se, že je také klíčem eh, potom k chudobě, zda dostanou práci nebo ne, jakým způsobem jsou schopni zařídit eh, si péči o dítě, či nejsou schopni. Z průzkumu mezi osamělý, osamělými rodiči vyplynulo, že nejvíce řeší problémy s nedostatkem pracovních míst s flexibilní pracovní dobou a s jinými formami pracovních smluv. To znamená, čím více flexibilnější, byť třeba i na dobu určitou, tak tím pro ně lépe. A druhá věc, která z průzkumu vyplynula, je, že řeší samozřejmě problém s nedostupností služeb péče o děti, aby jim umožnili do práce chodit, protože se samozřejmě chtějí účastnit eh, dál pracovního procesu. Eventuálně se chtějí účastnit i dál eh, podnikatelského procesu, protože i spousta z nich eh, je osob samostatně výdělečně činných a nechtějí být závislé, závislé v tomto případě říkám teda záměrně, protože jsem na výboru FEM, na sociálním systému. Pro mě z toho vyplývá jedna věc, že my se tady bavíme na jednu stranu o tom, jak maximálně sociálně zajistit a ujistit se o Eh, dobrých pracovních a stabilních pracovních podmínkách žen a na druhou stranu si myslím, že eh, ženy, které mají malé děti a které jsou z mého pohledu a z pohledu mých výzkumů velmi ohroženy chudobou, protože se staly matkami a otec odešel a musí dítě živit sami a kolikrát eh, vydobít výživné velmi obtížné tak potřebují eh, velkou flexibilitu, aby se mohli začlenit eh, na trh práce zpět. Čili pak já mám trochu i otázku v tom, zda nejsme, eh, zase neprotiřečíme tím, že někdy to nazýváme nejistým zaměstnáním. Já bych to ráda nazývala jistým zaměstnáním, ale zároveň to prostě může být zaměstnání, které je velmi flexibilní a velmi často požadováno na částečný pracovní úvazek. Tak, děkuji za pozornost. Tak. Oktole. Děkuji. Paní Leotár, další. Já, even heel kort. Ik wil allereerst de rapporteur... Ano, velmi stručně. Ráda bych poděkovala zpravodajce, protože si myslím, že se jí opravdu podařilo dotknout celé řady bodů, které jsou klíčové pro chudobu žen. Myslím si, že zpravodajka skutečně ukázala na celou řadu těch slabých míst a myslím si, že to je právě přidaná hodnota této zprávy, kterou rozhodně podpoříme. Nicméně chtěla bych ještě zdůraznit jeden bod. Ve své zprávě o tom hovoříte velmi jasně a já mám z toho radost. Chudoba starších žen je extrémně vysoká, dosahuje opravdu velkých, vysokých tedy hodnot. A velmi často se využívá krize k tomu, aby se ušetřilo na systémech sociálního zabezpečení, na důchodech a tak dále. A já doufám, že se ve zprávě velmi jasně řekne, že je to obrovský problém, který může vést k chudobě především tedy starších žen. Když se zde říká, že do pracovního procesu chceme začlenit starší ženy, měli bychom v této zprávě zdůraznit, že celá řada starších žen by ráda znovu pracovala, znovu by se začlenila do pracovního procesu, ale je zde také obrovský kulturní problém a sice diskriminace starších osob na pracovním trhu. A já se pokusím připravit eh, nějakých několik pozměňovacích návrhů v tomto smyslu, a to také ve světle zelené knihy o důchodech. Doufám, že se nám podaří vytvořit vztah mezi touto zprávou a naším stanoviskem k zelené knize o důchodech, o kterém budeme diskutovat v následujících měsících. Děkuji. Tak, Mrs. Lyotard.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 Není tady žádný zástupce komise? Takže možná bychom se k tomu mohli vrátit později. Pan Šimanský požádal o slovo. Paní předsedkyně, děkuji. Já bych chtěl odkázat na to, co zde bylo řečeno a chtěl bych eh, upozornit na jednu otázku. Týká se to žen, které sami vychovávají děti. Problémem v celé řadě zemí, mezi jiným i v Polsku, i jiných eh, nových členských zemí, je problém s vymahatelností alimentu. Jsou zde třeba někteří muži, otcové dětí, kteří se velmi kreativně vyhýbají eh, tomu, aby platili alimenty. A státy nejsou schopny poskytnout pomoc ženám v tak velkém rozsahu. A je zde tedy zároveň tedy návrh, zároveň prozba, aby v tomto materiálu, v, tomto, v této zprávě se zde zdůraznilo, že je třeba určitým způsobem eh, tento systém upevnit, protože je zde spousta otců, kteří pracují na černo, potom eh, ty peníze věnují na své nové děti ve svých nových rodinách, eh, zatímco ty děti, které mají z té původní rodiny, eh, trpí nedostatkem peněz. A to je opravdu obrovský problém. Často ženy vědí, že jejich muž žije tam a tam, vědí, kde pracuje, ale nejsou schopny vymoci tyto alimenty. A další věc, eh, kterou také pozorujeme ve východní Evropě je, že celá řada mužů také pracuje v zahraničí, v západní Evropě. Vydělávají poměrně dost peněz, zatímco jejich eh, bývalá žena žije v původní zemi v nouzi. A my zde opravdu potřebujeme konsolidaci a upevnění systému informací a Eh, stíhání těchto mužů a vymáhání těchto peněz, protože to je opravdu složitá otázka a já bych na to rád zdůraznil, protože to navazuje na to, co zde bylo řečeno ze strany mých předřečnic. Děkuji. Také. Děkuji panu Šimanskému. Paní Záborská, prosím. Děkuji velmi pěkně. Děkuji, paní předsedkyně. Chtěla bych pogratulovat paní zpravodajce k zprávě, kterou předložila je to téma, které je mi velice blízké, protože v minulém volebním období jsem vypracovala zprávu, kterou tento výbor přijal a také Evropský parlament na téma ženy a chudoba v Evropské unii. Byla to první zpráva na toto téma, kterou parlament přijal. Chtěla bych snad udělat jen dvě poznámky. Mluvili jsme tady o tom, že nejvíc postižené chudobou jsou ženy, které jsou samoživitelkami, ženy rozvedené, svobodné matky, které se sami starají o dítě a starší ženy. Myslím si, že jak u první, tak u druhé skupiny se dostaly tyto ženy do pásma chudoby, žijí v chudobě velmi extrémní často, protože společnost jim nepřiznala hodnotu mateřství, kterou společnosti přinesly tyto ženy. Starší ženy vychovaly x dětí, které jsou začleněny do pracovního procesu, ale protože pracovali velmi málo, jejich zabezpečení v období důchodu je nízké a tyto ženy se dostávají do pásma chudoby a stejně tak ženy samoživitelky, které stojí před dilematem. Zdali se zaměstnají a Často to je zaměstnání, které je velmi nízce ohodnoceno, které neodpovídá jejich kvalifikaci, hlavně teď v době krizí. A druhým polem tohoto rozhodování je, zdali se často postarají o své neplnoleté děti, protože není nikdo jiný, kdo by se o ně postaral, protože jsou v rodině sami. A stejně tak si myslím, že kdyby tyto ženy byly v mateřství podpořeny více, tak by nemuseli přijímat často práci, která je dehonestující nebo podřadná, anebo velmi málo zaplacena. A druhá poznámka. Musíme si uvědomit jedno. To, že budeme eh, se snažit o to, aby tyto ženy byly zaměstnány, aby tyto ženy byly v pracovním poměru, ještě neznamená, že tyto ženy se nedostanou do oného pásma chudoby. Jsou to právě ženy, které, mm, i zaměstnané ženy, které žijí v chudobě a stejně tak jejich děti žijí v chudobě, protože práce, kterou vykonávají, je velmi málo ohodnocena a proto bych eh, snad eh, nedávala rovnítko mezi zaměstnanost a finanční zabezpečení, které je adekvátní pro tu či onu rodinu. Tam je zapotřebí dávat velký pozor a v té, ve společnosti můžeme e, to vidět jednu věc, že často lidé, kteří byli zaměstnáni, ale jejich příjem byl velice nízký, tak dospěli k, došlo k sociálnímu vyloučení a tyto ženy se dostaly do pásma chudoby. Děkuji vám a ještě jednou bych chtěla upřímně pogratulovat k vaší práci. Děkuji paní Záborské. A teď Můžeme slyšet hlas Evropské komise. Paní Pajk? Um, um, Děkuji paní předsedající jménem komise a um, jsem tady z příslušného ředitelství a také se ke mně přidali uh, kolegové z ředitelství pro sociální začlenění. Chtěla bych poděkovat zpravodajce za její zprávu. A také bych chtěla poděkovat za to, že obrátila pozornost na skutečnost, že chudoba má ženskou tvář, převážně ženskou tvář. A snad když mluvíme o lidech, kteří žijí v chudobě, tak nesmíme zapomínat, že jsou to ženy a muži, ale, převáž, ale převážně právě ženy. V strategii rovného pohlaví, rovného zacházení s pohlavími jsme zdůraznili jednu věc, právě hlavně je to priorita ekonomického nezávislosti, kde obrácíme pozornost na způsob nebo na skutečnost, jak e, ženy a muži zažívají sociální vyčlenění a chudobu, protože to jsou tady rozdíly. Ženy stojí před větším rizikem e, chudoby z mnoha důvodů. Také zdůrazňujeme e, v oblasti priorit další věci a sice potřebu prošetřit způsob, jak ti, kteří pracují na částečný úvazek nebo ti, kteří mají pevný úvazek, jak toto může někdy vést k zvýšení mezery mezi příjmem. A to jsou otázky, eh, kterými se budeme zabývat příští rok. Samozřejmě velice důležitá jedna věc, která byla zdůrazněna zpravodajkou a ostatními řečníky strategie EU 2020 a zvláště jak snížení eh, cílů, eh, jak snížení chudoby, tak i e, vlajková iniciativa k e, e, snížení chudoby, to by mělo být zaměřeno na to, že se budeme zabývat ženskou chudobou. Nechceme říci, že se budeme, nebudeme zabývat chudobou mezi obyvatelstvím dalším a muži, ale myslím si, že bychom se měli právě na to dívat z této perspektivy. Ráda bych však ještě vyjádřila jednu věc, takový nesouhlas, a sice vaše výzva, charta, Evropská charta práv žen. Myslím si, že jsme tuto diskuzi už vedli dříve a e, vím, že někteří členové Evropského parlamentu vyzývali k tomuto. Komise schválila mm, ženskou chartu, která se stala základnou naší strategie. Věříme, že je to velice důležité, tak abychom zajistili práva, abychom se postarali o, nerovné, o rovné zacházení, tak abychom zajistili řádnou legislativu, tak aby práva těchto e, žen byla posílena. Také důležitá směrnice, o které by se mělo diskutovat v, v radě příští týden, ale je tady právě, chtěla jsem se zmínit o této věci, ale jinak bych ráda pogratulovala zpravodajce k její zprávě. Děkuji. A nyní paní Plamp na závěr. Děkuji. S velkým zájmem jsem si vyslechla vše, co říkali kolegové a také zástupkyně komise. A děkuji všem za jejich příspěvky, vezmu je v úvahu. Jasné, že když se hovoří o zranitelných skupinách, které jsou tedy ostatně uvedeny ve zprávě, tak eh, do těchto zranitelných skupin patří svobodné matky, rodiče, kteří sami vychovávají své děti a mohli bychom tam také začlenit eh, ženy migrantky z různých etnických eh, skupin. Před chvílí jsme hovořili o zprávě paní Jaroka o Evropské strategii pro integraci Romů, takže i zde je tedy tento aspekt. Pokud jde o zaměstnání a o typy smluv, které ženy mají, tak je jasné, že tyto smlouvy mají, mohou mít a opravdu mají dopad na systémy sociálního zabezpečení. Na druhé straně bych také chtěla abychom se zabývali otázkou eh, mateřské a rodičovské dovolené. V členských státech, v některých členských státech, eh, jsou ženy za mateřství postihovány a má to přímý dopad eh, na důchodový systém. Například v Rumunsku 85 procent peněz, které ženy pobírají v rámci mateřské, se potom projeví pouze 6% v důchodovém systému. A poslední bod, který zde byl zmíněn, tak k tomu bych ráda řekla, že bych byla ráda, kdybychom jako zástupci občanů na sebe vzali skutečnou zodpovědnost Chtěli jsme, aby tato Evropská charta ženských práv byla předmětem debaty mezi komisí a Evropským parlamentem, to znamená mezi námi, zástupci evropských občanů. Protože čím více lidí se zamyslí nad problematikou této charty, tak tím více nápadů budeme mít. Zdůraznila bych tedy, že tato charta ženských práv je pro mě opravdu velmi důležitá, měla by obsahovat celou řadu opatření, legislativních opatření a Použili bychom také modely, které existují v některých členských státech Evropské unie. Mohli bychom například eh, podpořit aktivní nebo proaktivní evropská opatření a jak říkala paní Moron, pomohlo by nám to omezit eh, ženskou chudobu. Děkuji vám za pozornost, eh, děkuji vám také za příspěvky, čekám na vaše pozměňovací návrhy a je jasné, že o tom ještě budeme diskutovat, abychom dospěli k vyvážené a kvalitní zprávě. pro evropské občany, kterých se to týká, a také proto, aby se nám podařilo dosáhnout cílu Evropa 2020. Děkuji. Tak, Mrs. Plum, ok. Děkuji, paní Plum. A pokud se týče harmonogramu 9.12. je lhůta pro předložení pozňovacích návrhů hlasování ve výboru 26. a 27. ledna, eventuálně potom v březnu na plenárce. Takže se k tomu ještě vrátíme. Když nyní přejdeme k dalšímu tématu, tak já bych ráda předala předsednictví mé kolegyni paní, paní Mora. Euh, Děkuji. Nyní se tedy podíváme na bod 7 na pořadu jednání. Je to návrh zprávy o prioritách a nástinu nového politického rámce Evropské unie pro boj proti násilí páchaném na ženách. My jsme si prohodili místa a role paní Brit Svensson, a to proto, že právě ona je naší zpravodajkou. A paní Brit Svensson mě tedy požádala, abych předsedala této části našeho dnešního zasedání, aby se mohla plně věnovat své roli zpravodajky k tomuto bodu. Podíváme se tedy na tuto zprávu, projednáme ji 14. července na své schůzi koordinátoři požádali o to, abychom mohli udělat zprávu z vlastní iniciativy o prioritách a nástilu nového politického rámce EU pro boj proti násilí páchaném na ženách. Kontext tohoto rozhodnutí je ten, že komise květnu 2011 v rámci balíčku o obětech navrhne strategii, akční plán Evropské unie pro boj proti násilí na ženách. A naším cílem je začlenit tuto zprávu do tohoto akčního plánu. Naše dnešní práce je také součástí boje, na který se upozorňovalo minulý týden v rámci dne pro potlačení násilí na ženách. Já tady teď předám slovo paní Brit Svensson, zpravodajce, aby nám představila svůj návrh zprávy. Paní Svensson, máte slovo. Tak för ordet och jag Děkuji za slovo. Ze všeho nejdříve poděkuji celému tomuto parlamentnímu výboru za to, že se rozhodl vypracovat tuto zprávu o prioritách a nástinu nového politického rámce EU pro boj proti násilí na ženách. Jsem ráda, že mohu být zpravodajkou k této otázce. Jedná se o něco, co je samotným základem rovných příležitostí. V naší společnosti musí ženy žít bez pronásledování, bez násilí a tak dále, protože jinak není možné vybudovat společnost, která by poskytovala stejné příležitosti mužům i ženám. Proto je tato otázka tak důležitá. Jsem přesvědčena, rozhodně přesvědčena o tom, že tento tak hluboký závazek vás všech může vést k tomu, že v tomto společném boji se nám konečně podaří dosáhnout cíle a zastavit toto tak bohužel rozšířené násilí. A doufám, že se nám podaří posunout věci vpřed. Já mohu zdůraznit, že v roce 2009 plénum tohoto parlamentu schválilo usnesení, které usilovalo o ukončení násilí na ženách. V roce 2009 také bylo vydáno prohlášení ve spolupráci s organizací UNIFEM, také proti násilí na ženách a v Radě Evropy jsme se také zabývali stejnou záležitostí, stejnou otázkou. I zde Máme celou řadu usnesení, existují i rezoluce OSN v tomto smyslu. Evropská komise ve svém akčním plánu 2010 až 2015 jasně říkala, že je třeba tuto otázku řešit. A my bychom chtěli, aby Evropská komise předložila návrh, ten se očekává v květnu 2011. Bude to tedy už něco formálního. Viděla jsem, že celá řada osob se v tomto velmi angažuje. Minulé předsednictví, současné předsednictví i budoucí předsednictví. Povědomí o násilí páchaném na ženách roste i v různých institucích. A proto jsem přesvědčená, že společně můžeme říci, že nastala vhodná chvíle k tomu, abychom nejen diskutovali o tomto tématu, ale abychom začali jednat. Všichni teď už jsme připraveni k tomu, abychom přijali konkrétní opatření, abychom navrhli opatření, která jednou provždy skoncují s násilím páchanem na ženách. Po desetiletí se o tomto jevu hovořilo. Hovořilo se o násilí, kterým trpí ženy, ale ačkoliv existovalo povědomí o tomto problému, o tomto jevu, tak nebyla přijata žádná konkrétní opatření, která by umožnila skoncovat eh, s touto metlou. A právě teď si myslím, že jsme dospěli do bodu, kdy je nutno přijmout eh, konkrétní účinná opatření Násilí na ženách není pouze jev, který by ovlivňoval oběti, oběti jako takové. Ty, které jsou vystaveny fyzicky tomuto násilí, nesmíme zapomínat na to, a to v žádném okamžiku, že toto násilí ovlivňuje ženy kolektivně. Ženy v jejich sociálním kontextu, ženy, které nemohou žít svůj život, protože ženy jsou si vědomy toho, že existuje násilí. Veřejný život žen nemůže vůbec existovat v okamžiku, kdy víme, že jsou zde oběti násilí. A to v různých situacích. A nic se s tím nedělá. Kolik žen ví, že jsou vystaveny násilí? že třeba nemohou jít sami do kina. Když jdou sami do kina, tak se vystavují nebezpečí. To znamená, že se tím omezuje náš společenský život. My nemůžeme jít třeba sami do parku, musíme se vyhýbat určitým místům a to nás v našem veřejném a společenském životě omezuje. Víme, že pouze tím, že jsme ženy, se vystavujeme riziku a to není přijatelné. Nemůžeme dovolit, aby se to i nadále opakovalo, aby to takhle dále pokračovalo. Já si myslím, že nyní je třeba navrhnout řadu opatření, které zahrnu do své zprávy a opakuji. Při této práci vidím, že musíme pracovat společně. Na tomto parlamentním výboru vím, že je zde řada poslankyň, které jsou velmi zaangažovány v této oblasti a velmi dobře spolupracují. Mohu také říci, že na mezinárodní úrovni také existuje právní základ. Už jsem se zmínila o rezolucích a úmluvách OSN. Právní základ existuje také v rámci Evropské unie. Pracujeme také ve prospěch rovných příležitostí. Rovné příležitosti jsou základním principem aký communautaire. A také prostřednictvím textu, jako je například ehm, Charta lidských práv a pak je tu také Lisabonská smlouva. I tato nám dává příležitost eh, přijímat rozhodnutí také v trestní oblasti. Teď tedy konečně můžeme diskutovat o tom, jaké věci mohou být řešeny. Nemusíme hovořit pouze o právním základě, protože právní základ už máme. Konečně máme právní základ, máme tyto články, o kterých jsem se zmínila před chvílí. Chci také říci, že stát má povinnost zasáhnout ve chvíli, kdy někteří jedinci vystavují jiné občany riziku. Musíme využít celé řady for, abychom jednali a abychom se bránili. Máme stokholmský program, o kterém se taky zmiňuji ve svém textu. Je to jeden z našich nástrojů, který už máme k dispozici. I zde můžeme usilovat o to, aby byla přijata společná opatření na ochranu obětí násilí. Jak už jsem říkala dříve, hlasovali jsme před chvílí o evropském ochraném příkazu a to je klíčová část této struktury, klíčový prvek celé této struktury. A musíme se také podívat na to, jak se vlastně definuje násilí na ženách. Podívám se na to, co uvádí text OSN. Tam se říká, že jakýkoliv násilný čin z důvodu pohlaví, který vyústí ve fyzickou, psychickou nebo jinou újmu a který ohrožuje ženu v soukromí či na veřejnosti. Je třeba vědět, že násilí na ženách a tlak kterým ženy trpí, mohou být vyvíjeny buď tedy ze strany jedinců, anebo ze strany skupin. Existují různé formy genderového násilí. Já si myslím, že nemusíme je tady vyjmenovávat. Známe společnost, ve které žijeme. Museli jsme si zvyknout na to, že když eh, někde zuří válka a my čteme zprávy o těchto konfliktech, eh, tak se tam vždycky hovoří o zabitých, mučených a znásilňovaných ženách. Potom čteme také o takových věcech, jako jsou eh, nucená manželství, násilí v rámci rodiny, Jedná se o celou řadu násilných eh, aktů, proti kterým musíme bojovat. A kromě toho si také myslím, že musíme uvažovat o právech žen a násilí, které je pácháno na ženách, také z hlediska jejich reprodukčního zdraví. A kromě toho musím také zdůraznit, že abychom mohli bojovat proti násilí páchanému na ženách, Nestačí upozornit pouze na jeden faktor, je zde celá řada faktorů, které musíme napravit, protože příčiny jsou opravdu četné. A musíme se dívat na celý soubor těchto situací, těchto faktorů, které vedou k násilí. Musíme se podívat také na to, jaké to přináší náklady společnosti, protože násilí na ženách vyvolává právní náklady, náklady trestního řízení, náklady na trestní systém, náklady pro zdravotnický systém a tak dále. A bylo by vhodné kvantifikovat všechny tyto náklady, vyčíslit je v jednotlivých členských státech. 2 miliony eur za hodinu násilí v členských státech Evropské unie. Je jasné, že toto je sociální jev že tyto náklady potom mají také sociální dopady. Je zde tedy otázka rovných příležitostí, která je zatím vším. Všichni mají právo žít svůj život v klidu, bez eh, hrozeb, bez rizika, bez eh, toho meče, který by nad nimi vysel. Víme, co to znamená. Co to znamená pro ženy, pro jejich rodinný život, pro jejich děti, pro jejich partnery, pro jejich rodinný život. Ti, kteří viděli násilí, jsou potom traumatizováni. Když někdo je svědkem násilí v rodině, tak eh, už nemá pocit jistoty, nemá pocit eh, ochrany, necítí se nikde doma, necítí se nikde v bezpečí. A Dospělí jsou zodpovědní za to, aby jejich děti vyrůstaly s pocitem bezpečí. A tento vztah, jak jsem říkala, když se dochází k násilí v rodině, tak děti jsou tím automaticky traumatizovány. Často, nebo tedy dlouho se na to nahlíželo jako na něco soukromého, prostě rodinné záležitosti, rodinné problémy. Ne, já chci zdůraznit, že tato věc se rozhodně nemůže odsunout eh, jako soukromá záležitost. Násilí v rodině není soukromá záležitost, ovlivňuje celou společnost a je sociální zodpovědností, nebo je tedy na zodpovědnosti společnosti, aby toto násilí vykořenila. Potom násilí v rámci páru. A co to znamená? Jeden chce kontrolovat toho druhého, izoluje jej. Vidíme, jaké to má dopady. Ženy samy pak ztrácejí jakoukoliv sebedůvěru, cítí se špatně, mají velmi nízké sebevědomí a neustále jsou tedy vystaveny této destrukci. A proto tedy říkám, že je velmi důležité, aby tento zločin byl stíhán, a to trestně stíhán, protože někdy, když ženy trpí násilím ze strany svého partnera, tak eh, jej neudají, mlčí, skrývají toto násilí a to rozhodně nemůžeme tolerovat to je prostě trestný čin, který by měl být stíhán ze strany složek činných eh, v trestním řízení jako každý jiný trestný čin. Také chci zdůraznit, že například eh, postižené ženy jsou velmi často obětí násilí, a to ještě více než eh, ženy zdravé, protože velmi často mají strach odejít od partnera, který na nich páchá násilí, nebo ženy, které vědí, že když odejdou, tak zůstanou bez střechy nad hlavou. Nebo se jedná o ženy, které třeba jsou nezaměstnané, nebo mají nějaké jiné problémy a sami tuto situaci řešit nedokážou, proto potřebují ještě větší podporu ze strany společnosti, aby se z tohoto pekla dostali ženy, které žijí ve specializovaných eh, institucích. Eh, často nechápou, co se vlastně děje v terénu. Pokud jde o sexuální násilí, tak to je věc, kterou také obsahuji ve své zprávě, protože často právě toto sexuální násilí má na ženy opravdu ničivý dopad. A je to vlastně projev toho, že se ženám opírá právo na život, právo na svobodu. Zmiňuji zde také třeba eh, ženskou obřízku. To je důkaz toho všeho. To je opravdu odporná praktika. A já doufám, že v tomto smyslu budeme moci také spolupracovat, aby byly podány konkrétní návrhy k tomu, jak skoncovat s takovýmto typem násilí. Předtím jsme hlasovali o návrhu směrnice o boji proti obchodování se ženami. Jsem ráda, že byla jednomyslně schválena tato zpráva. Sdělím vám také svůj osobní názor. Já bych byla ráda, kdyby v této oblasti se řešila také prostituce, abychom získali větší povědomí o tom, jaké vztahy existují mezi legislativou regulující prostituci v jednotlivých členských státech a mezi tím, co se týká právě obchodování s lidmi, obchodování především tedy se ženami za účelem jejich sexuálního zneužívání. To znamená, je zde jasný vztah mezi prostitucí a obchodováním s lidmi. A myslím si, že bychom měli zlepšit eh, své znalosti a svůj přehled o této záležitosti. Kromě toho všeho si myslím, že je důležité, aby oběti měly možnost získat právní pomoc. Víme, k čemu někdy může vést eh, tato extrémní situace občas eh, ženy nebo tyto oběti tedy potřebují právního zástupce, někoho, kdo by jim pomohl, kdo by jim poskytl právě právní podporu. Také úřady musí zlepšit eh, úroveň eh, informací, které mají, musí se lépe informovat o tom, jaké jsou zde uh, různé aspekty zdravotnické, policejní, právní a tak dále, protože je to celá řada věcí, které jsou vzájemně propojeny. Například eh, policejní orgány, když vyšetřují tento typ nebo tedy tento druh násilí, měli by lépe spolupracovat a měly by být lépe informovány o tom, jaké jsou možnosti k řešení tohoto problému. Mohly by se například eh, rozdávat eh, manuály, které k tomu existují. A je nutné totiž eh, nejen vědět, jaká jsou práva obětí a jak jim pomáhat, je důležité také tyto věci uplatňovat a je také důležité pracovat na prevenci. Čím větší prevence, tím lépe můžeme předcházet těmto agresím. A už se opravdu blížím k závěru. Vím, že budeme i nadále pokračovat v rozpravě, ale na závěr chci ještě říci, že v této zprávě navrhuji, aby členské státy přijali iniciativu vedoucí k tomu, aby se obětem násilí poskytovala pomoc, aby se jim poskytovalo ubytování v nouzi. Víme, že by mělo existovat jedno místo v takovémto například asilovém domě na 10 tisíc obyvatel. To je takové to měřítko. A to by usnadnilo mnoha ženám rozhodnutí opustit eh, partnera, který na nich eh, páchá násilí. Snadněji by se jim odcházelo, kdyby věděli, že najdou eh, místo, kde se o ně postarají. Najdou také specializovaný personál, který jim nabídne podporu i také právní pomoc ve chvíli, kdy tuto pomoc nejvíce potřebují. A na závěr bych ráda řekla, že velmi často hovoříme o těch nouzových linkách, kde je možnost zavolat. Žádáme tedy o to, aby existovala zvláštní linka, která by byla věnována právě násilí páchanému na ženách. A to je věc, kterou se doporučuji. Je důležité, aby existovaly snadné instrukce pro ty, kteří pracují na takovýchto linkách, eh, kteří tedy přijímají hovory od těchto žen. A je nutné také, aby na internetu byly instrukce, aby oběti se mohly informovat, aby věděli, jaké mají příležitosti, co mohou očekávat, když zavolají na takovou tu linku, takovouto linku tísňového volání. A potom, jak nakládat s agresory s pachateli těchto činů. Je to trestný čin, jak už jsem říkala. Jsou to prostě pachatele trestných činů a musí být souzeni s ohledem na trestní zákonník, podle trestního zákonníku. A já doufám, že také bude možné nabídnout terapii, teoretickou či jinou terapii, například eh, terapii na základě chování, že to také bude součástí řešení tohoto problému a že také bude možné, aby dosáhnout toho, aby ten agresor svou oběť očkodnil. Nejen aby byl souzen, ale aby také musel eh, očkodnit oběť svého nebo toho násilí. Často hovoříme o tom, že třeba prolomit to mlčení. Potřebujeme debatu. Ano, existuje celá řada konferencí na toto téma, zvyšuje se povědomí o násilí na ženách a to je velmi důležité. Je důležité pokračovat v této práci, je třeba informovat veřejnost o tomto fenoménu, aby se zvyšovalo povědomí. Je pravda, že často hovoříme o ženách jako obětech. Ano, ženy jsou oběti násilí v rodinách, ale je také důležité zdůraznit, že ženy jsou mnohem více než jen oběti násilí. Musíme také říci, že řada žen, které prožily toto násilí, mohou překonat eh, toto černé období, mohou se vymanit z toho zničujícího vztahu, Existuje zde naděje. Musíme že nám dokázat, že jsou silné, že si mohou vybudovat lepší budoucnost a mohou eh, mít lepší život eh, pro sebe i pro své děti. Proto často, když hovoříme o násilí na ženách, eh, Neměli bychom hovořit pouze o násilí jako takovém, měli bychom zdůrazňovat právě tuto perspektivu, že je možno se vymanit z tohoto zničujícího vztahu, že zde existuje alternativa pro ženu, která je obětí násilí a pro její děti. A to je věc, kterou chceme dělat společně, když budeme debatovat o této dimenzi násilí. Děkuji, děkuji za všechno, děkuji všem kolegyním za spolupráci, děkuji také komisi. A to je vše, děkuji. Děkuji, paní zpravodajko, za představení své práce. Bylo to opravdu velmi kompletní a velmi informované. O slovo se přihlásila celá řada řečnic, nejdříve tedy paní Garcia Perez, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Paní Estrela je stínovou zpravodajkou za socialisty a v této chvíli nemůže být na výboru, protože se účastní jiné rozpravy a chtěla se zmínit o některých eh, otázkách, které zde uvedla zpravodajka. Především tedy vám chce poblahopřát k odvedené práci. Je to důležité nejen na papíře, ale důležité je také, s jakým přesvědčením eh, představujete tuto práci. Je pravda, že jsme měli celou řadu příležitostí k tomu, kdy jsme mohli upozornit na to, že je nutno více pracovat na otázkách, které jsou spojeny s bojem proti násilí na ženách. Násilí na ženách vyrůstá z toho, že společnost je založena na nerovnosti Ženy jsou oběti násilí prostě proto, že jsou ženy. Protože muži mají pocit, že jsou jim nadřazení a proto násilí na ženách musí být řešeno z velmi horizontálního hlediska. Je pravda, že je zde celá řada aspektů, ze kterých na to musíme nahlížet. Ale jak už bylo řečeno, právní základ máme s Lisabonskou smlouvou. A myslím si, že je důležité upozornit na to v této zprávě, že prostě máme právní základ, na jeho základě může Evropská unie postupovat vpřed, pokud jde o boj proti násilí na ženách. Máme celou řadu nástrojů. A já si myslím, že je dobré říci, že chceme mít směrnici, této oblasti. Protože je pravda, že v různých členských státech je velmi různorodá legislativa. Například má země Španělsko, má tuto věc velmi jasně řečenou. Máme zákon proti násilí na ženách, máme zde trestný čin, který nese tento název a celou řadu nástrojů na boj proti násilí na ženách, ale existují další země, jiné země, kde se práce neubírá stejným směrem a proto existuje, nebo tedy potřeba mít společné nástroje, potřebujeme také společné údaje. A to je velmi důležité. Spravodajka se zmínila o hospodářském dopadu násilí na ženách a já si myslím, že to je velmi důležité. Je důležité, abychom mohli také odkázat na tuto věc, ale proto potřebujeme statistiky a sjednocené údaje z celé Evropské unie abychom mohli globálně vyhodnotit celou tuto otázku. Myslím si, že je také správné, že se zde hovoří o tom, že je nutno vytvořit eh, monitorovací centrum pro násilí na ženách eh, v rámci Institutu pro ženy v rámci EU je to iniciativa, kterou zahájilo španělské předsednictví a dnes jsme schopni konkretizovat tuto iniciativu, protože to by byl nástroj, který by posloužil nám všem k tomu, abychom mohli analyzovat, studovat eh, celý jev a poskytovat eh, údaje v této oblasti. Budu stručná, protože pořádala o slovo, o slovo spousta kolegyň. Takže na závěr poděkuji paní zpravodajce. Budeme ještě pracovat na některých aspektech, abychom se pokusili prohloubit eh, některé otázky. A myslím si, že to hlasování, které proběhlo předtím, tak jednomyslné, pokud jde o ochranný příkaz i o obchodování s lidmi, jasně ukazuje, že jsme jednotní a tak musíme postupovat i v tomto bodě. Musíme ukázat, že jsme schopni dosáhnout pokroku v této oblasti, která je tak důležitá pro všechny občany EU. Děkuji. Děkuji paní Garcia Perez. A nyní předám slovo paní Bilbao a potom paní Češkové. Paní Bilbao, prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Ze všeho nejdříve děkuji paní zpravodajce za vypracování této zprávy. Já bych k tomu řekla, že když hovoříme o politickém přístupu, tak mě zde chybí, že by se tam měly začlenit i další aspekty, nejen aspekty spojené s násilím. A proč? Možná také proto, a to říkala paní Garcia, když trpíme násilím, je to proto, že existují nerovnosti. A já si myslím, že takový ten celistvý přístup by byl ten, kdybychom se podívali na to, proč zde existují rozdíly a nerovnosti a potom, že je zde celá řada aspektů, které vědomně a někdy nevědomně rozvíjíme a které potom vedou k tomuto násilí na ženách nebo k těmto násilným situacím. V roce 2005 v mé autonomní oblasti Baskicko jsme schválili zákon, který je tedy na úrovni ústavního zákona a právě k tomu přistupujeme takto. Říkáme, že je to zákon o rovnosti mužů a žen a je zde odstavec, který hovoří o příčinách nerovností a o tom, jaké nástroje bychom měli využít k tomu, abychom překonali a skoncovali s tímto násilím. Já k tomu mám tedy tuto připomínku. A to je v podstatě jediná věc, kterou bych zde chtěla uvést. V tom samotném textu zprávy si myslím, že bychom se měli pokusit analyzovat eh, správné nebo dobré postupy, které existují v jiných státech nebo v jiných regionech. Existují monitorovací centra násilí, která existují a která fungují, také tísňové linky, protokoly, jak jednat na úrovni soudní, policejní, na úrovni zdravotnické. Ty je třeba nejdříve vypracovat v jednotlivých sektorech a potom je třeba je koordinovat aby v okamžiku, když dojde k nějakému násilnému aktu, tak aby všechny tři tyto složky mohly spolupracovat. Souhlasím s tím, co říkala zpravodajka. Ale myslím si, že bychom měli udělat ještě krok navíc. Měli bychom se snažit konkretizovat, protože zkušenosti už existují. A myslím si, že bychom měli využít existujících zkušeností a zamyslet se nad tím, zda bychom nemohli na základě těch zkušeností vymyslet něco nového. Ale je nutné, abychom do toho zapojili také muže, protože nedosáhneme rovnosti, pokud na tom nebudeme pracovat všichni. A proto si tedy myslím, že to je přístup, který bychom rozhodně měli také zaujmout. To znamená, Měli bychom žádat, aby se na této práci podíleli i muži, protože to bude dobré i pro ně. Další z otázek, když hovoříme o udáních, když hovoříme o databázích a tak dále, tak s tím souhlasím. Potřebujeme statistiky, potřebujeme konkrétní údaje, musíme tento problém znát reálně, abychom jej mohli řešit. Ale když hovoříme o počtu zavražděných žen, tak si myslím, že by bylo dobré zahrnout do toho také počty dětí, které jsou oběti domácího násilí, které jsou zavražděny právě eh, v rámci domácího násilí, protože velmi často, když násilník zavraždí svou manželku, tak zabije i děti. A myslím si, že toto je věc, kterou bychom také měli zahrnout do těchto statistik. Měli bychom také nahlížet na tento fenomén moderně, z hlediska 21. století, protože máme zde i nové typy párů. Máme zde i homosexuální páry, kde také dochází k násilí, ke stejnému typu násilí. Měli bychom se také zamyslet nad tím, jak budeme nahlížet na tyto jevy a jak je začleníme do těchto iniciativ, které vytváříme. A také chci říci, že existují například místní sítě, které fungují na radnicích, na místních úřadech. Například v Basketku máme zajímavý experiment, který jsme rozvinuli prostřednictvím Združení místních úřadů Baskická. Tam jsme definovali jasné údaje, jasná data a je to velmi zajímavá zkušenost, která by mohla posloužit jako příklad. Když se podíváme na to, jakou újmu a jaké škody přináší různé typy násilí, tak si myslím, že tento parlament by měl usilovat o větší konkretizaci, protože právě to, že nám chybí, chybí zde konkrétní opatření. Samozřejmě je dobré hovořit o službách, které budou poskytovat podporu, ale někdy je třeba jít ještě dále, protože policie samozřejmě a soudní orgány musí být schopny detekovat tento problém a bojovat proti němu. Ale pak je zde věc, která je součástí našeho každodenního života. Proč tolik žen stahuje obvinění proti svým agresorům? Není to proto, že by k tomu násilí nedocházelo, ale je to proto, že třeba existují sociální služby, že nejsou schopny podat toto udání, toto oznámení, ale potom nastane okamžik, kdy toto obvinění stáhnou. A proč se to děje? Proč k tomu dochází? Já znám případy žen, které někdy prostě to obvinění stáhnou a potom umožní tomu agresorovi, aby se přiblížil na vzdálenost, eh, kdy už jim může ublížit, kdy je může dokonce zabít. A to jsou případy, které existují. Nad těmi bychom se tedy měli zamyslet. Já v každém případě děkuji paní zpravodajce. Budeme pracovat na tom, abychom vylepšili tuto zprávu a abychom vylepšili i tuto situaci pro celou evropskou společnost. Abychom mohli skutečně vytvořit eh, rovnost mezi muži a ženami, která nebude jen na papíře, ale bude i ve skutečnosti. Děkuji. Děkuji, paní Bilbao. A teď předám slovo paní Češkové a potom paní Plamp. Děkuji a chci především oslovit paní zpravodajku a chci jí velice poděkovat, protože eh, byť jsem členkou tohoto výboru už další dobu, tak eh, Toto je eh, jedno z mála témat, které se skutečně domnívám, že mě naprosto oslovilo. Neříkám jediné, protože bych si eh, bych ne, rozhodně nechtěla urazit další zpravodajky a vážím si práce jakékoliv. Ale nicméně toto si myslím, že je prostě základ toho, co tento výbor by měl signalizovat. Jestliže ženy potřebují ochranu, tak je to především v otázce násilí na ženách. Já jsem v předešlém příspěvku, který se týkal chudoby, vyjádřila určitý názor, který se týká především single mothers. Nicméně chci říci, že nejenže toto téma se domnívám, že je přesně to téma, eh, které by se tady mělo probírat na tomto výboru a které by mělo být stěžejní pro nás všechny. E, myslím si, že navíc ta zpráva je konstruovaná tak, že má dobrý právní základ a zároveň myšlenky v ní jsou vyjádřené velmi jasně a dá se říci stručně. Přesto eh, dovolím si pár poznámek i které jsem zaznamenala jak z úvodního slova zpravodajky, tak z diskuze. Za prvé, eh, co se týče eh, prosazování ochrany reprodukčního zdraví, jak je definováno od eh, Světové zdravotnické organizace WHO, tak tam jsem vždy za. To se domnívám, že je věc, která by měla být prosazována ve všech zprávách tohoto typu. To je věc, kterou jste, paní zpravodajko, vy zmínila ve své řeči a kterou si myslím, že je potřeba vždy podporovat. Protože pokud žena má být svobodná, tak má to nejvyšší právo rozhodovat se i v tomto ohledu o svém vlastním zdraví. Teď eh, ke zprávě samotné tam mám eh, dva takové body, které jsem si sama pro sebe poznamenala. Tedy za prvé, je mi moc líto, že jsem se nemohla účastnit hearingu minulý týden ve Štrasburku. Vím, že proběhl ve středu, ale byl to velmi hektický štrasburský týden. Přesto si dovolím. Eh, bod číslo jedna Eh, odrážka číslo 6, je to point číslo 6. Tam bych si tedy dovolila malinko nesouhlasit a možná v tomto směru, pokud eh, přesvědčím naší skupinu, eh, bychom pozmi, podali pozměňovací návrh, protože já si myslím, že to stanovení minimálního počtu struktur v tom přepočtu, že by nemělo být tak striktní. A následně bod číslo 7 to vy jste zmínila i ve své řeči, to se týká prostituce. A týká se to vlastně stejně tak eh, toho, co bylo diskutováno minulý týden eh, o boji proti obchodování s lidmi. Já se totiž domnívám obecně, že to, že eh, bychom chtěli do budoucna zakázat uživatelům těchto služeb, s čímž já bych souhlasila, <laughs> co se mě týče, ale pokud bychom to chtěli oficiálně zakázat, tak se obávám, že tím opravdu nepomůžeme ničemu jinému, nežli tomu, že se tento typ trestné činnosti schová ještě více pod tu pokličku a samotné oběti budou nedohledatelné a doplatí na to ještě víc. Proto tady zdůrazňuji ten bod číslo 7 ve vaší zprávě. A na závěr, ale to už jenom můj vtip odlehčím, jinak velice děkuji za zprávu, jak je předložená. Ale vy jste zmínila pojem eh, násilí v rámci páru, který jsem doposud neznala, ale tak, jak vy jste ho říkala, tak eh, se musím berte to opravdu s eh, nadlehčením, to mě doma vyčítá můj partner. <laughs> Takže prosím to, aby nebyl trestný čin, protože by se to mohlo obrátit i vůči mně. To je přesně to, co on říká, že já ho vlastně, tak jak byste to popsala, nějakým způsobem nutím <laughs> k nějakým pracem a tak dál. Ne, ale to bylo opravdu jenom odlehčení. Na závěr chci znovu zcela seriózně a vážně poděkovat, protože si myslím, že tohle je věc, na které je potřeba pracovat a je potřeba se jí věnovat. Takže děkuji. Merci, Madame Česková. Děkuji vám, paní Češková, paní Plomb. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já bych chtěla poděkovat pravodajce. Vysoce si vážím toho, jak přistupuje k tomuto tématu a také velice se v tomto tématu angažuji. Minulý týden jsme v Rumunsku zahájili kampaň, která se nazývá Domácí násilí se týká nás všech, protože tento jev se stále zvyšuje a toto souvisí s nerovností především v oblasti sociální. Ekonomická a finanční krize velice přispěla k rozšíření tohoto jevu. A proč toto říkám? Říkám to proto, protože nehledě na Eh, příslušný pár či rodinu, tak jestliže někdo přijde o práci, tak ví, že již nebude moci eh, získávat eh, živobytí a proto se uchyluje k násilí. A násilí je popírání základních práv mužů a žen. A je to útok na budoucnost. A proč na budoucnost? Protože v rodině nebo v páru, kde dochází k násilí a k bojům mezi členy rodiny, pak především tam trpí děti. A děti jsou nejvíce ovlivněny z hlediska budoucnosti. Násilí je dopad a podle mého násilí tady existuje také příčina. A příčina je především chudoba. A já jsem o tom také hovořila v souvislosti s minulou zprávou. Také se domnívám, že důvodem chudoby je nedostatečná vzdělanost my máme různá statistická data v Rumunsku, která sbíráme a zjistili jsme, že opravdu e, násilí souvisí s chudobou, protože je tady hodně obětí násilí, kteří, které nemají odvahu jít na policii a oznámit tento trestný čin. Nemají odvahu sdělit úřadům to, co se odehrává. Já se domnívám, že členské státy e, nehledě na fi, opatření na financování prevence a tak, aby se vlastně vytvářely uprchlíci, tak nesmíme především podporovat to, aby lidé odcházeli z rodin, ale musíme především vytvářet možnosti a podmínky pro vznik asilových domů, kam se mohou ochýlit matky a děti. Já jsem minulý týden takovýto asilový dům u nás e, e, navštívila. Také by měly být financovány nevládní organizace, které této souvislosti sehrávají velice důležitou roli. To znamená, že bojují proti násilí na ženách. A jak jsem řekla, tak násilí na ženách vzrůstá. Já bych vám chtěla poblahopřát, paní zpravodajko, k tomu, jak jste pojednala toto téma, jak se k němu stavíte a také vám děkuji za vaši angažovanou roli. Já se domnívám, že toto téma musíme řešit na evropské úrovni. Děkuji vám ještě jednou. Děkuji vám, paní Plam. A nyní paní Záborská. Děkuji vám, děkuji vám, paní předsedkyně. Já se domnívám, že nemusím dlouho hovořit. Já znám paní Svensson již sedm let a vím, že také v minulém volebním období se velice angažovala v boji proti násilí, které se páchá na ženách a dětí a vůbec se angažovala proti násilí obecně. A proto jí gratuluji k vypracování této zprávy těchto dnech jsme již několikrát hovořili o násilí na ženách. Mnohé státy a také hodně ministerstev dali k dispozici finanční prostředky, které chtějí věnovat na boj proti násilí. Chce se zde změnit legislat, ale nemohu si pomoci. Mně tady chybí více prevence. A v této zprávě, která je velice obsažná, ale ve 20 bodech se pouze v jednom bodě hovoří o prevenci jenom dvěma slovy. Možná proto, protože jsem lékařka, tak vím, že prevence je v medicíně to zásadní. A také prevence je z finančního hlediska méně nákladná než léčba. Když uděláme vše proto, aby nedocházelo k násilí na ženách pak budeme mít méně práce a také méně finančních nákladů, ale především dojde k tomu nejdůležitějšímu. Bude méně tragédií a bude postiženo méně lidských osudů než dnes. Například já jsem v těchto dnech velice málo slyšela o příčinách domácího násilí na ženách a také se málo hovoří o tom, za jakých podmínek k tomuto násilí dochází. Je jasně dokázáno, že je to chudoba, alkohol, drogy a žárlivost. To jsou čtyři body, kde je jasně dokázáno, že za těchto podmínek nejvíce dochází k páchání násilí na ženách. Toto souvisí zajisté s jistým podceňováním žen. Také je tady nedostatek respektování důstojnosti žen a dětí ale jsou tady ještě další okolnosti, které vytváří příznivé podmínky pro páchání násilí. To znamená, že já bych se především chtěla zaměřit na predenci. Je také prokázané, že děti, které vyrůstají v takovýchto rodinách, také později páchají násilí na svých partnerech. Kolik máme po radenských činností, kolik nabízíme prevence, aby takovéto děti nebyly v budoucnosti násilné. Já bych tedy doporučovala, abychom v některém pozdějovacím návrhu se více zaměřili ještě na prevenci. Děkuji vám. Děkuji vám. A nyní, než předám slovo komisi, pak chci ještě i já zdůraznit několik bodů, které mám na srdci v boji proti násilí. A pokud se týče naší obecné mobilizace proti násilí, jde především o prolomení mlčení, protože proti násilí můžeme bojovat jenom tehdy, jestliže známe všechny aspekty. A to je věc, která je mimořádně složitá, ale tady se nesmíme vzdát. Je třeba prolomit mlčení tak, aby veškeré oběti se mohly o násilí vyjádřit. A když se nám toto podaří, pak také uvidíme, že násilí se projevuje ve všech sociálních vrstvách a je Mm, možná potom daleko složitější o tomto problému hovořit v určitých sociálních vrstvách, neboť v určitých sociálních vrstvách je násilí daleko zřetelnější než v jiných vrstvách. A tam odhalení tohoto násilí není jednoduché. A Jestliže chceme bojovat proti tomuto násilí, tak je především nutné prolomit násilí, odstranit strach a vnutit se, tak říkajíc, i tam, kde se stává složité toto násilí vůbec přiznat. Za druhé, mnoho kolegů řeklo, především paní Záborská řekla, že musíme dávat velký pozor, jaký dopad má násilí mezi rodiči na děti. Neboť se nedochází pouze k duševním poruchám, k nejistotě mezi eh, dětmi, eh, když dochází k násilí mezi rodiči, ale také dojde potom k opakování těchto násilných činů e, mezi generacemi. To znamená, že se to přenáší z generaci e, na generaci. A toto musíme také sledovat a musíme se snažit toto odstranit je třeba zde působit preventivně, jak správně paní Záborská řekla. Vy jste řekla, že náklady jsou velké, ale prevence je zásadní a toto je velice dobrý výchozí bod. A potom je tady ještě jeden třetí bod, na který bych chtěla upozornit. A to to není jednoduchý bod ho zmínit v našem výboru, ale my se k tomu musíme přinutit. To je integrativní přístup. To znamená, že my musíme mít jasnou vizi násilí se neuplatňuje, není pouze pácháno na ženách. Existují i ženy, které jsou často i násilné vůči mužům a nesmíme to vidět pouze černobíle. Omlouvám se za to, že to tady uvádí. Možná se nám to všem nelíbí, ale je to třeba říci jasně. Tady se jedná, myslím zde především na separaci, kdy dochází k násilí na, žen, na mužích. To znamená, existuje násilí na ženách i na mužích. Znám případy, kdy muži mužům je vlastně odpírána láska. Takže jestliže bychom postupovali integrativně, tak bychom mohli postupovat účinněji. A jestliže chceme účinně postupovat v boji proti tomuto násilí, pak musíme eh, se jde vyjadřovat celá otevřeně a zahrnout všechny, tedy muže i ženy. A zde mám k vám velkou důvěru, paní zpravodajko, že takto postupovat budete. A pak jsou tady ještě také praktická opatření, která jste jasně popsala. Je, jsou to především asilové domy, domy pro ženy, ale pak tady samozřejmě v této souvislosti musíme vidět prostředky pro provozování těchto asilových domů. V některých členských státech tyto asilové domy existují, ale jestliže nejsou peníze na provoz těchto domů, pak nemá smysl mít dobrou politiku. Musíme to opravdu promyslet a dotáhnout až do konce. Já nyní uděluji slovo paní Pik za komisi. Thank you very much, Chair. Paní předsedající, jsem ráda, že tady mohu být spolu se svými kolegy z ředitelství pro eh, justici. Myslíme si, že bychom měli bojovat proti eh, násilí eh, a chtěla bych říct, že naše ředitelství velice úzce spolupracuje a v lednu mm, budeme mm, mm, všichni společně eh, ještě spolupracovat. Chtěla bych poděkovat zpravodajce za to, že navrhla tuto zprávu a také za úvodní slovo a také za ostatní příspěvky dalších poslanců. A Velmi podporuji mm, názor zpravodajky, že toto je velice důležitá záležitost, toto násilí a myslím si, že bude nabývat stále většího významu na evropské úrovni. Má to svou soukromou dimenzi, ale nejenom toto, máte také veřejný dopad a proto by se mělo také veřejně reagovat na toto. Mnozí z vás asi budou vědět, že minulý týden se konala konference tady v Bruselu a to byla příležitost mm, si poslechnout prezentaci studie, eh, která byla připravena pro komisi, ale je to také, také také eh, mluvilo se o proveditelnosti harmonizace národních legislativních opatření. A také byla přenesena, nebo byla zveřejněna zpráva mými vlastními službami, která se zabývala politickými opatřeními, která by měla být učiněna eh, v členských státech o násilí mezi pohlavími. Myslím, že je to důležitý materiál plný příspěvků, který je právě k dispozici pro vás všechny, takže bych vám to chtěla doporučit, abyste se na tento materiál podívali. Jsem si jista, že zpravodajkyně toto vezme v potaz. Ehm, až bude dokončovat svou zprávu. Ale mm, co tady vidíme, jak jsme již konstatovali minulý týden a také jsme to konstatovali na konferenci OSN v Pekingu před 15 eh, lety. Eh, toto násilí je vlastně odrazem nesprávných vztahů, nesrovnaných vztahů mezi muži a ženami. A proto, když bojujeme proti tomuto násilí, eh, tak potřebujeme širší strategii, potřebujeme i konkrétní opatření. A místo předsedkyně už řekla ve svém úvodním slovu, že konference, která se konala minulý týden, právě mluvila o Eh, přístupu Evropské eh, komise. Bude to takový balíček pro oběti, který bude předložen v květnu příštího roku, ale také opatřena, eh, opatření v oblasti genderové rovného zacházení a také akce nebo kroky, které budou učiněny v rámci DAFNE. Boj proti tomuto násilí, jak víte, je jedno z hlavních nebo z pěti mm, priorit Ehm, strategie o rovném zacházení a ehm, také souvisí s ostatními prioritami, jak jsem se o nich zmiňovala dříve. První prioritou je, eh, rovna, je ekonomická eh, eh, závislost, nebo ekonomická nezávislost spíše. A jde o to, abychom neupadli do pasti takovéhoto násilí, ehm, protože mm, se to může velice rychle nastat. Víme, že je tady celá řada příčin pro toto, celá řada aspektů násilí eh, mezi pohlavími a eh, je zapotřebí určité odezvy. Víme, že eh, toto násilí nešetří žádnou třídu, žádnou skupinu, žádnou část společnosti a stejně tak víme, že určité kategorie naší populace jsou zvláště zranitelné. Romské ženy, jak víme, jsou obzvláště citlivé. Sama jsem e, slyšela, jsem se setkala přednedávnem s takovými e, cestujícími e, irskými no, nomádskými skupinami a myslím si, že tady je speciální nutnost azylu pro ně, protože oni nejsou zvyklí na to, že jsou na jednom místě. Jsou to, to zvláštní skupina uprchlíků a statutu. Víme, že tady jsou třeba ženy se znevýhodněními určitými znevýhodněními a které jsou zvláště citlivé. Takže ve všech našich politických oblastech, kterými se zabýváme těmito skupinami, mm, musíme eh, mm, se zabývat právě otázkou eh, násilí založené na pohlaví. Ehm, velice vítáme pokrok, který byl učiněn v Radě Evropy mm, eh, v rámci úmluvy. Myslíme si, že do půlky příštího roku už bude tato práce stabilizována a bude to velice důležité v kontextu celkové práce členských států, když až budou implementovat tuto úmluvu. Vím, že v rámci diskusí o úmluvě a vedla se celá řada diskusí o e, platnosti rozsahu a body, které tady zmínilo předsednictví, to je právě také domácí násilí, násilí mezi muži a ženami v rámci domácího prostředí, což e, může být ať ženské nebo mužské násilí a tady mluvíme prostě o násilí eh, vůči pohlavímu. A myslím, že to se objevilo také v diskuzích eh, v radě. Musíme vidět, že jsou tady různé tradice v různých členských státech. Musíme se zabývat otázkou násilí obecně a jeho příčinami. Ale eh, vidím, že někdy jazyk nebo terminologie se může tady lišit. Komise zároveň vidí, ehm, a to také vyplývá ze závěru rady ze španělského předsednictví, jak důležité je začít zlepšovat Eh, sběr dat, eh, takové obecné poměřování dat Evropské unie. Musí tady být určité klíčové dimenze násilí mezi pohlavími. Ono se to dobře říká, ale mm, my jsme už na evropské úrovni do určité míry toto naznačili. To byla platforma, pekingská platforma akční, ale mm, úspěch byl zatím omezený a doufáme, že budeme moci na tomto dále pracovat. A také do budoucna bychom měli využívat mm, institucí, které se eh, zabývají těmito otázkami a jejich expertí pilíř, tak abychom mohli i dále prošetřovat implementaci těchto ukazatelů. Musíme zjistit, co máme ještě vědět na úrovni Evropské unie. Nebezpečí pochopitelně je, že je tady tolik věcí, které chceme vědět a je tady tolik různých dimenzí tohoto typu násilí. Nemůžeme se zkusit poměřovat všechno, ale doufám, že se nám podaří dosáhnout dohody a zjistit, co je klíčovou otázkou, klíčovým údajem, které musí být poměřovány. A já vidím, že zpravodajka se snaží o toto ve své zprávě, kterou velice vítám. Těšíme se na úzkou spolupráci s vámi vámi v příštích měsících a ještě jednou bych ráda tímto zpravodajce chtěla pogratulovat, stejně tak jako výboru, že eh, strávil eh, čas na otázce, která je důležitá jak pro muže, tak ženy. Děkuji. Děkuji paní Pajk za komisi a znovu předávám slovo paní Svensson, naší zpravodajce, aby se vyslovila závěrem. Vám tak, vám tak til eh, alla kollegorna. Děkuji všem kolegům, děkuji také komisi za informace a stanoviska. Já jsem úvodem řekla, že tento problém genderového násilí zahrnuje celou řadu faktorů. To zde také bylo jasně kolegy řečeno to není pouze jediné opatření, které může tento problém odstranit, ale je třeba sloučit celou řadu opatření. Mnoho kolegů také zdůraznilo to, že toto násilí souvisí s tím, že žijeme v neroprovnámné společnosti a proto je to velice důležitá otázka pro výbor pro rovnost příležitostí a rovná práva. Také hovořili kolegové o tom, že tento problém se vyskytuje v mnohých vrstvách společnosti. Jezdá se zde o moc, o projevení moci a to je vidět především v určitých částech společnosti. Určité faktory mohou být spouštěcími faktory. Hovořilo se zde o chudobě, alkoholu, nezaměstnanosti a tak dále. To mohou být spouštějící faktory, ale musíme také vidět, že Násilí se projevuje ve všech společenských skupinách. Existují však specifické faktory, které mohou spouštět tento druh násilí. My jsme tady hovořili také o nejlepších postupech a také o koordinaci a já doufám, že se nám podaří také toto uskutečnit a také uskutečnit e, monitorovací středisko a zavést různé telefonické linky. A doufám, že budeme také spolupracovat s Evropskou agenturou pro základní práva. Evropská unie či agentura pro základní práva zpracuje rozsáhlou analýzu, bude se provádět průzkum mínění eh, žen v jednotlivých členských státech, budou dotazovány do jaké míry již zažili násilí a jak to prožívali. A jak by se toto mohlo řešit? na základě těchto odpovědí také doufám, že získáme přehled o tom, jak eh, se dá nejlépe násilí čelit. Potom již se také hovořilo o nevládních organizacích, o asilových domech a je právě tato práce dobrovolných organizací mimořádně důležitá. Já si myslím, že tyto dobrovolné organizace musí společnost podporovat a financovat. Nemůžeme se spoléhat však pouze na práci dobrovolných organizací, a že právě dobrovolné organizace budou chránit životy. Právě společnost musí také postupovat oficiálně. Potom se také hovořilo o homosexuálních i transexuálních párech. I toto téma se musí dostat do této zprávy. Potom se někdo ptal na to, proč se stahují oznámení, ohlášení násilí. Právě proto, že jsou často tato obvinění stahována, proto já chci, aby tato obvinění se nemohla stáhnout, aby takovéto trestní činy musely být pravomocně stíhány e, protože obvinění je staženo především kvůli následnému násilí. Já již jsem také mluvila o tom, že když se člověk či žena stane obětí, potom se sníží jeho sebevědomí a dojde potom k dalšímu ubližování a pak musí převzít zodpovědnost společnost, musí označit čin správným jménem, musí říct, že se jedná o trestný čin, který musí být povinně stíhán. Já se velice těším na spolupráci s kolegy abychom text mohli doplnit a modifikovat v celé řadě oblastí, protože dnes se odehrála první diskuse o prvním návrhu textu. Já velice uvítám spolupráci s kolegy. Nikdo z nás nemá odpovědi na všechny otázky a nikdo kdo nedokáže sám předložit správný návrh. To lze tento návrh lze pouze vytvořit ve spolupráci s ostatními, teprve pak lze vyvodit správné závěry. To znamená, že se těším na budoucí dobrou spolupráci se všemi a děkuji vám za dnešní rozpravu. A já jsem se hodně poučila z této rozpravy. Děkuji vám. Děkuji, paní zpravodajko. Lhůta k předkládání pozměňovacích návrhů je 8. prosince v poledne. Opakuji 8. prosince v poledne. Do té doby můžete předkládat pozměňovací návrhy ke zprávě paní Brit Svensson. Na našem výboru se bude hlasovat 26. a 27. ledna 2011 a tato zpráva by měla být na pořadu jednání plenárního zasedání v březnu 2011. Děkuji a předávám zpět předsednictví paní Svensen. vi vidare på dagordningen och eh, nästa punkt är punkten 8. Som... Na pořadu jednání bod číslo 8. Týká se to udělení absolutoria za rok 2009, souhrný rozpočet EU, oddíl 3, komise. Koordinátoři došli k závěru, že vzhledem k tomu, že nemáme dost času, tak paní Garcia Pérez, která je zodpovědná za rozpočtové otázky, se podívá na tuto zprávu k udělení absolutoria a navrhne nám, co s tím budeme dělat. Takže jsme rádi, že paní Garcia Pérez na sebe vzala tuto zodpovědnost, že se sama podívá na tuto zprávu ohledně udělení absolutoria za rok 2009 a rovnou jí předáváme slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Já se pokusím být velmi stručná. Vzhledem k tomu, že už je opravdu pokročilá hodina a vzhledem k tomu, kolik je tady lidí. Tato zpráva obsahuje něco, co už jsme uváděli v minulosti. Nicméně i přesto je to nadále aktuální a důležité. Zdůrazňujeme především dvě otázky. Už několikrát jsme hovořili o nutnosti mainstreamingu v rozpočtu, že potřebujeme rozpočet, který by měl genderovou perspektivu, aby se tato věc vzala v úvahu v každé fázi vypracování tohoto rozpočtu. Připomínáme také účetnímu dvoru a komisi, že v souladu se smlouvou o fungování Evropské unie je podpora rovnosti základním principem a Evropská unie proto musí přijímat iniciativy v této oblasti. Proto máme za to, že genderové aspekty musí být braty v úvahu ve všech eh, fázích v přípravě, ve vykonávání a také auditu rozpočtu. Existuje speciální zpráva účetního dvora, který, kterou jsme přivítali. Týká se to vzdělávání pro ženy, které je spolufinancováno z Evropského sociálního fondu. A my bychom byli rádi, kdyby vznikly i další zprávy, které by se týkaly uplatňování opatření na podporu o rovnosti mezi pohlavími. Tato zpráva se týkala vzdělávacích akcí v rámci ESF, ale mohly by existovat i další zprávy, které by hodnotily genderovou perspektivu v různých dalších akcích. Kromě toho musíme vzít v úvahu také to, že příští operační programy musí být vytvořeny v souvislosti s analýzou pracovního trhu a členské státy musí vytvořit mechanismus na výběr adekvátně vypracovaných projektů. To znamená, když plánujeme školící programy pro ženy, tak je nutné, aby členské státy ve svých operačních programech vzaly tuto věc v úvahu a aby byly přizpůsobeny potřebám, které mohou mít ženy v oblasti školení a vzdělávání, protože jinak bychom investovali do iniciativ, které nebudou mít žádný reálný dopad a nepovedou k tomu, že se ženy začlení do pracovního procesu, protože to jejich vzdělání, které dostanou, nebude odpovídat potřebám pracovního trhu. Účetní dvůr také hovoří o platbách v rámci projektu DAFNE a tam je problém, nicméně to je věc, která je důležitá i pro tento výbor. Program DAFNE je důležitý pro tento výbor, musíme ji náležitě sledovat. Hovoříme o iniciativách ve prospěch boje proti násilí na ženách. Program DAFNE je evropský program, který slouží k uplatnění celé řady z těchto iniciativ. Proto si myslím, že je opravdu politování hodné, že se tento program nevyužívá řádně v některých eh, případech, nicméně i přesto je tento program důležitý a zásadní a proto chceme, aby komise dohlížela na plnění tohoto programu, aby skutečně plnil funkci, pro kterou byl vytvořen. A znovu bych ráda zdůraznila na závěr, jak je důležité při vytváření rozpočtu brát v úvahu rozměr pohlaví, rozměr tedy genderový, protože už jsme o tom hovořili. Nemá se to brát v úvahu pouze při závěrečné fázi, to znamená při hodnocení, ale také při přípravě a vykonávání rozpočtu. Genderová perspektiva musí být brána v úvahu. Děkuji. Děkuji, paní Garcia Perez. To byly velice důležité věci, o které se tady jedná a musíme je neustále zdůrazňovat, jak důležitý je gender mainstreaming právě v oblasti rozpočtu, protože tady klademe základ pro to, co do budoucna budeme moci dělat. Takže vám srdečně děkuji. A teď se ujme komise slova. Pan Gali Rosford. prosím. Bez mikrofonu. Mike. Mikrofon, prosím. Promiňte, rád bych poděkoval paní Garcia Perez za návrh stanoviska eh, k absolutoriu a prvnímu bodu. Um, rozpočet, gender mainstreaming, je to určitě velice důležité. Neznamená to, že bychom měli být separátní rozpočty eh, podle mm, eh, genderových otázek, anebo že by více peněz mělo být mm, vydáno na ženy. Ale mm, jak již bylo řečeno ve zprávě, eh, toto vyžaduje lepší plánování a také práci ve veřejném sektoru a mm, také genderová dimenze je tady e, uznána a měla by být viditelná také pro další e, výdajové položky v rozpočtu. Komise e, seznala význam toho takzvaného gender budgeting a je tady, bude tady ještě následná práce, kterou, která bude vykonána v několika oblastech a nejkonkrétněji to bude eh, v rozpočtu, tedy v přípravu, přípravě na roční rozpočet, protože se počítá s integrací eh, této genderové dimenze. Eh, rovněž se chceme postarat o um, um, rozpracování rozpočtu genderové. Já jsem sám um, auditor a mý kolegové až se budou sledovat jednotlivé projekty, tak budou prověřovat rovněž otázku rovných, eh, rovného postavení a budou toto sledovat tady ve vybraných projektech, ale jistě bychom mohli udělat ještě více. A teď, co se týče eh, zvláštní eh, zprávy dvora k vzdělávání v profesnímu. Ano, vítáme poznámky k tomu a pokoušíme se sledovat přístup lepší analýzy potřeb trhu práce a také adekvátní výběr příjemců a také chceme v tomto smyslu sledovat jednotlivé monitorovat programy. Je to myšlenka sdíleného managementu a také hlavní zodpovědnost za výběr správných kritérií um, v jednotlivých členských státech. Pokoušíme se je vést a dát jim mm, poskytnout jim podporu eh, v monitorovacích výborech a také při auditování a eh, při výběru lepších, eh, při výběru kritérií. Děkuji. sí. Muy, muy brevemente, simplemente... Velmi stručně. Chci říct si komisi, že může být v klidu. Náš výbor si je vědom toho, že mainstreaming neznamená, že více rozpočtu bude věnováno ženám, ale že rozdělení rozpočtu půjde směrem, který bude napomáhat zachování rovnosti a dosažení rovnosti. Je nám jasné, že toto je cíl. A na závěr bych řekla, že já nejsem rozpočtovou specialistkou, takže bych chtěla poděkovat eh, sekretariátu komise, že mi pomohl při vypracování tohoto návrhu. Děkuji. Tak, Garcia Pérez. Děkuji vám, paní Garcia Pérez. Lhůta pro pozměňovací návrhy je 8.12. Hlasování ve výboru se bude konat 26. až 28. ledna a ve vedoucím výboru to bude 28. března. Děkuji vám a nyní se dostáváme k devátému bodu našeho programu a to je rovnost žen a mužů v činnostech Evropského parlamentu spojených se sledováním průběhu voleb. A nyní bude hovořit paní Fiona Hall, která je členkou koordinační skupiny pro sledování voleb. Paní Hall. byla pověřena skupinou pro sledování v průběhu voleb, eh, zpracováním zprávy a také uvedením, eh, vyvozením závěrů a my se těšíme na její informace. Dávám jí slovo. Děkuji vám za pozvání, abych prezentovala tuto zprávu. Je to zpráva týkající se genderového mainstreamingu ve, při volbách, při průběhu voleb. A já bych se chtěla zabývat dvěma aspekty. Nejdříve je tady otázka, otázka gender mainstreamingu z evropské strany, to znamená sledování voleb a potom je tady také rovnoprávnost mužů a žen při volbách v příslušných zemích. Chci začít dobrou zprávou a to se týká práce na evropské straně. My máme velice dobrou statistiku o zapojení žen do sledování voleb. O, e, v období 2004 až 2009 30 e, poslanců byly ženy a když se podíváme, do jaké míry se ženy podílely na sledování voleb, tak toto opravdu odpovídá celkovému procentu a to se týká například, eh, jestliže byly členové, č, ženy byly členy pozorovatelských misí, anebo byly eh, potom eh, předsedy těchto misí a podobně. A my jako ženy se podílíme měrou, která odpovídá naší účasti v parlamentu. Dlouho my také máme pracovníky, kteří jsou přímo nabíráni pro sledování voleb a tady můžeme říci, že asi polovina účastníků jsou ženy. Toto je pozitivní zpráva za Evropskou stranu. A podíváme-li se však na roli žen, v jednotlivých zemích, kde volby probíhají, tak tento obrázek už není tak příznivý. Docházelo k systematickému hodnocení zapojení žen v minulých letech a dělá se to na dvou úrovních. Když pozorovatelé jdou do volební místnosti, pak mají seznam aspektů, které mají sledovat. Zdali volební urna je zapečena a zdali se sledují také eh, účastníci voleb a také jsou tady otázky, týkající se zapojení žen. Například, kolik členů volebních komisí jsou ženy, zdali předseda volební komise je žena a tak dále. Toto jsou systematické otázky, které se sledují ve stovkách zemí a tak se buduje, buduje celkový obrázek a také pozorovatelské mise se zabývají celkovým kontextem voleb jaká je politická situace v příslušných zemích. My se také zabýváme Eh, analýzami politických procesů a pozornost také věnujeme roli žen v parlamentech a ve vládách v příslušných zemích. A pokud se týče volebních místností, tak tady jsem viděla celou řadu zlepšení, dokonce v zemích, kde ne, do, stále se hovoří o tom, zdali opravdu jsou ženy dobře zastoupeny tak eh, často bývají ženy zastoupeny v těchto zemích ve volebních komisích. A podíváme-li se však eh, na zapojení žen do politického procesu a do politického eh, reprezentace, pak tady je situace velice rozdílná ženy by měly mít minimálně 30% účast v parlamentu, aby byly slyšeny. A to, co jsme zjistili, tak zdaleka tomu tak není, ale musíme být opatrní, protože my také nejsme perfektní v Evropě. Podíváme-li se na evropské parlamenty, tak máme některé velice dobré příklady eh, eh, zastoupení žen, například ve Švédsku, ve Finsku a také v Nizozemsku ale máme také některé velice špatné příklady, například ve Spojeném království, kde je to pouze 22%. A když máme vyvodit závěry, pak je velice složité říci, má se udělat to či ono, protože ani my jsme v Evropě tento problém nevyřešili. To, co já bych chtěla navrhnout, pro práci pozorovatelů je důležité, abychom neustále kladli tyto otázky. Nejenom tak, abychom o tom diskutovali na místě, ale časté také, abychom se o, to, aby se o tom diskutovalo s členy vlád a parlamentů, protože to často se stává to, že někdy dochází k určitým kritickým jevům při volbách a všichni se zaměříme na tyto jevy a již nehovoříme tolik o roli žen a čas to eh, se ochylujeme někdy také k těmto otázkám týkající se role žen, když se chceme vyhnout jiným eh, nepříjemným otázkám, ale my bychom měli neustále se zaměřovat na účast žen a v příslušných zemích, kde, kam jsou vysílány pozorovatelské mise. A musíme se zaměřit na to, aby opravdu participace žen byla důstojná. Děkuji vám. Děkuji. Děkuji za to, že jste nám ukázala velice zajímavou a na nejvíc důležitou otázku. Mluvíme tady o otázkách demokracie konec konců. A myslím si, že ten rozdíl mezi evropskou stranou a jinými zeměmi, to je důležité sledovat. A jsem velice potěšená, že jste mm, učinila toto shrnutí které se týká problémů, které nesmíme zapomínat i e, na naší straně a jak je důležité vlastně e, spolupracovat na tom, abychom se dopracovali ke zlepšení i na straně druhé, budeme-li chtít ovlivnit jiné země. V mé složce mám tento seznam po shrnutí informací a myslím, že bychom to měli rozdat i ostatním členům výboru, protože je to určitě zajímavý dokument a je to důležitá věc pro náš výbor. Je důležité, abychom věděli, jak vypadá situace eh, v místě, ale měli bychom mít takový souhrn eh, určitých opatření, která by se dalo učinit. Takže ještě jednou chci poděkovat eh, za prezentaci dnešní, ale také děkuji za materiál, mm, který můžeme teď prostudovat a rozdat dál. Eh, členům našeho výboru. Děkuji, paní Hol. Mrs. Morin, Charta begärt ordet. Varsågod. Paní Morin ještě požádala o slovo. Jen taková drobnost. Poukazujete na velmi důležitý problém a já si myslím, že náš výbor by k tomu měl přistupovat velmi rozhodně důležitá je také role žen v politických stranách, protože demokracie, a já souhlasím s tím, co říkala paní předsedkyně, o fungování demokracie a místě žen ve fungování demokracie, ale toto místo žen ve fungování demokracie je založeno na tom, jaké místo zastávají ženy v politických stranách. A myslím si, že v tomto musíme postupovat opravdu velmi, velmi rozhodně. Eh, yes, indeed. <laughs> Eh, ano, to je pravda a to je jedna z otázek, eh, kterou si sami klademe, když se setkáváme s politickými stranami. A co když nějaká opatření, která plánují k tomu, aby ženy byly řádně zastoupeny mezi kandidáty, kteří jsou nominováni do voleb, protože je jasné, že nebudete mít počet lidí v parlamentu, pokud nebudete mít eh, počet kandidátů. A mm, dovedu si představit, že rozsah opatření, eh, která se budou dělat, že je velice rozdílný. V některých zemích to mohou být Ehm, oddaná ehm, mandáty pro ženy, kde třeba 30% eh, bude vyhrazeno pro ženy, ale v jiných případech se může stát, že eh, to bude jenom takové malé povzbuzení žen mm, a mm, třeba to může vypadat jako drobnost, ale ve skutečnosti v zemích kde eh, se, se sehnat peníze eh, může být velice obtížné eh, je těžké tyto peníze sehnat, nebo se tak děje na nižší, nižší úrovni pro ženy. A toto by, by se zlepšilo, tak by to mohl být pozitivní krok. Mm, a praxe se v jednotlivých zemích velice odlišuje. Zjišťujeme, že když, to, zjišťujeme to, když mluvíme se zástupci politických stran a ptáme se, jestli Ehm, se pouštějí vůbec do nějakých pozitivních opatření, aby zvýšili participaci žen. A taky je to otázka, která se těžce kvantifikuje a která někdy když jsou tady opatření, ehm, pomocí kterých se má trvat na tom, aby určitý procent kandidátů byly ženy, eh, tak pořád tady ještě může ehm, být, eh, mohou být ženy ponechány stranou tím, že se nedají třeba na, nahoru na seznam a nebo se jim nepřisoudí nějaká prominentní role eh, v rámci týmu kandidátů. Děkuji. Děkuji. Děkuji paní Hall. A tímto jsme ukončili program dnešního odpoledne. Sejdeme se zase zítra ráno 9 a máme spoustu hlasování a také některé pozměňovací návrhy k programu. Ráda bych poděkovala sekretariátu za dnešní eh, schůzi a také děkuji eh, utlumočníkům. A zase se uvidíme zítra ráno v 9. Děkuji vám za práci.